Good afternoon, everyone. Dobré odpoledne. Tak eh, prosím o klid, abychom se mohli pustit do práce. Ráda bych přivítala mezi námi paní Mači Diso Moety, regionální ředitelku Světové zdravotnické organizace pro Afriku. Pochází z Botswany. Je první ženou, první regionální ředitelkou pro Afriku, pracující pro Světovou zdravotnickou organizaci. Má dlouhodobou zkušenost v oblasti veřejného zdraví. Již více než 35 let působila na Mezinárodním fóru. Má tady mnoho zkušeností. V roce 1999 eh, <clears throat> se stala členkou regionálního úřadu VHO v Africe a mám mnoho zkušeností v této oblasti. Výměna názorů, která nás čeká, naskytne příležitost bavit se o problematice zdraví v kontextu trvale udržitelných cílů udržitelného rozvoje a také na levých eh, výzev v oblasti ochrany zdraví. Také bych rada přivítala delegace afrických parlamentů, konkrétně z pan afrického parlamentu. Možná byste mohl na nás zamávat. Máme také zástupce nigerijského parlamentu. Ano, vítejte. Máme také zástupce parlamentu z Maroka. Vítejte. A konečně členy tuniského parlamentu. Všichni byli přizváni v rámci afrického týdne. Snad jsem nikoho nevynechala, takže ještě jednou vítejte a kolegyně, kolegové, pustme se do práce. Nejprve bych eh, ráda dala slovo doktorce Metiové, aby se s námi podělila o zkušenosti a to, čemu čelí v rámci své práce pro VHO. Takže prosím, máte slovo a ještě jednou vítejte. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu, vážení zástupci Africké unie, jsem ráda, že tady máme také zástupce panafrického parlamentu a zástupce parlamentu z dalších zemí. Děkuji za pozvání na to setkání. Účastním se Afrického týdne a jsem ráda, že se s vámi mohu pobavit o tematice ochrany zdraví v Africe. Zmíním největší z problémů, kterým, je, kterým jsou přenosné nemoce. Jsme si také vědomi toho, že eh, při porodu umírá stále velké množství žen. Šíří se epidemie chronických a nepřenosných nemocí způsobených infekčními činiteli světadíl, africký světadíl, minimálně region, který zastupuji, skutečně trpí tímto problémem. Eh, je tady eh, mnohdy obtížné nemoce kontrolovat a zvládat je. Proto jsem ráda, že se s vámi nyní mohu pustit do debaty na téma, jak společně mm, pomáhat eh, zemím, které jsou postiženy těmito nemocemi. Diskuse probíhá v souvislosti s debatou nad udržitelnými cíly. Myslím si, že debata na toto téma, čili téma zdraví v Africe, nabízí velké příležitosti. Práce v této oblasti se zintenzivněla v poslední době a eh, chceme eh, pomáhat lidem v Africe, aby mohli žít zdravě. Je to součástí SDG. Zdraví souvisí s dalšími cíly udržitelného rozvoje. Zdraví, dobré zdraví může rovněž eh, přispět k dobrým výsledkům u jiných cílů, při dosahování jiných cílů. Takže v této oblasti musíme podporovat, zavádět mechanismy, které budou eh, působit napříč různými odvětvími. Zdravotnická politika se musí zaměřit eh, i na to, eh, jak politika v jiných odvětvích může na pomoci k tomu, aby se situace ve zdravotnictví nezhoršovala. A naše budoucí práce se bude poněkud lišit od té dosavadní. Do zdravotnictví plyne řada investic. Doufám, že vidíte alespoň něco na těch obrazovkách. Tyto investice, které byly činěny v minulosti v různých afrických regionech, zajistily snížení dětské umrtnosti. Navzdory tomu, že africký region eh, je postižen epidemii HIV, tak snížení výskytu nových opatření Eh, bylo umožněno právě těmi významnými investicemi, které plynuly do té oblasti v rámci SDG. Také se domníváme, že tady jsou ohromné příležitosti, eh, pokud o eh, závazky národních agentur a úřadů, které chtějí ve vyšší míře investovat do zdravotnictví, ačkoliv ty investice zatím nedosáhly toho kýženého Prahu, toho kýženého, té kýžené úrovně. Chceme zajistit adekvátní prevenci a změnit eh, situaci, v nem, pokud je o nemocnost. Máme nové technologie, výzkum a vývoj, přichází s, na, s novými metodami, nabízí nové nástroje a my zkoumáme, jak právě tyto nové možnosti jsou ze strany států využívány. Zdravotnictví a prevence eh, se stávají efektivnější. V Africe roste počet obyvatel. Mne osobně inspiruje eh, ta kreavita, se kterou eh, mm, lidé v Africe eh, se učí zacházet s novými technologiemi. Patří sem jak veřejný, tak soukromý sektor. Nicméně žijeme ve světě, který je stále více propojený. Čili pokud dojde Eh, v západní Africe k epidemie, tak eh, se to projeví i na dalších zemích a je potřeba být eh, připraven. <clears throat> Cokoliv budeme podnikat, musíme si být vědomi té propojenosti současného světa a dbát na to, aby země byly lépe připraveny na epidemii eboli například. Tak, aby bylo možné Eh, výskyt té nemoci eh, zamez, nebo omezit tak, aby se z, něj, z ní nestala epidemie či pandemie. Ráda bych se nyní dotkla těch, eh, toho tématu nemocí, které nás nejvíce zužují. zužují. Je to především HIV. Jistě víte, že africký region je nejvíce postižen virem eh, HIV. V současné době se odhaduje, že v Africe žije 25,5 milionů lidí eh, infikovaných HIV. V loňském roce eh, se virem HIV nakazilo 1,2 milionu lidí. A ačkoliv v zemích se zvyšuje přístup k antiretrovirální léčbě, tak stále eh, v Africe je 12 milionů lidí, kteří nemají přístup k léčbě HIV. Eh, to jsou velké úkoly, před kterými stojí tento region, ačkoliv bylo dosaženo značného pokroku. Ten pokrok je nevyrovnaný Eh, napříč kontinentem. A co nám dělá největší starost, jsou země centra střední a západní Afriky, eh, kde eh, ačkoliv ten výskyt nebyl tak velký, tak přístupnost k léčbě se zatím nezlepšila. My jsme se pustili do iniciativy, jejímž cílem bylo zlepšit přístup k léčbě HIV, ale Eh, problém je v tom, že země nedisponují dostatečným počtem eh, lékařů. Eh, mnohdy je zastupují s sestry, které mají adekvátní proškolení. Takže doufáme, že ve střední a západní Africe se tato situace zlepší. Tuto politiku projednáváme s těmi příslušnými zeměmi a nyní máme program pro zlepšení situace. Jsme velice optimističtí a jsme přesvědčeni, že ten cíl ehm, tedy eh, skoncovat s AIDS jakožto problémem veřejného zdraví eh, může být dosažen v africkém regionu. Slyšeli jsme, eh, byli jsme svědky zlepšení přístupnosti péče. Prostředky plynou z globálních fondů, z programu Spojené, Spojených států a e, máme za cíl, aby do roku 2020 e, se léčba, léčba byla dostupná 23 milionům lidí. Je zapotřebí investovat do e, domácích zdrojů. Decentralizace nás stále čeká. Zaregistrovali jsme, že ačkoliv um, se ve větší míře používají kondomy, tak uh, mezi mladými ženami je ten výskyt stále velký. Mladé ženy mají eh, sexuální vztahy se staršími muži. O těch eh, se mocenských vztazích mezi mladými ženami a staršími muži se mnoho nemluví. A to je věc, kterou je potřeba také uh, řešit, protože ta míra infekčnosti mezi mladými ženami je skutečně velká. Eh, dalším problémem je eh, infikování pomocí jinečních, no, prostřednictvím infekčních stříkaček, což eh, tedy platí o, což platí pro uživatele drog. Zaregistrovali jsme nárůst prevence přenosu viru HIV z matky na dítě, což je pozitivní jev. Nyní stručně o tuberkulóze je to další choroba, eh, eh, která postihuje africké země v různé míře. Asi 25 um, ehm, takto eh, v Africe 25 všech nemocných touto, touto nemocí. Lidé, kteří jsou infikováni HIV, Eh, mohou, u nich se může rozvinout ta latentní tuberkulóza do podobné tuberkulózy právě díky té infika, tomu infikování HIV. Byli jsme svědky také eh, tuberkulózy, která je odolná proti eh, léčivům, což je nebezpečný jev. Tuberkulóza je další chorobou, která si žádá meziodvětový přístup mezi ty, kteří jsou eh, nejvíce ohroženi tuberkulózou, jsou ti, kteří jsou vystaveni působení křemíkového prachu, což se týká horníků. Horníci jsou po celá desetiletí vystavováni působení křemíč, eh, křemíkového prachu. Ta tuberkulóza je v těchto oblastech eh, velice rozšířená. Diagnoza se nyní zlepšila a také léčba tuberkulózy dosáhla e, nové úrovně. Takže tuberkulóza jakožto problém veřejného zdraví do roku 2020 by mohl být eliminován. Financování mnohdy omezuje tu eh, možnost léčení. Eh, byla jsem eh, na ministerské konferenci, kde bylo dosaženo dohody o zrychlení přijímání opatření pro boj proti tuberkulóze. Ovšem v mnoha zemích se tato choroba podceňuje. Týká se to i některých evropských zemí. Doufáme, že na tuto problematiku se nám podaří upozornit eh, hlavy státu a vlád a aby se začalo s tuberkulózou eh, zacházet eh, stejně jako například za IV. Jde o to snížit ceny léků pro používaných pro tuberkulózu. Myslím, že můžeme říci, že takovým domovem malary je subsaharská Afrika celosvětově, kde je zhruba 190 milionů nových případů a je tam 395 tisíc úmrtí, to byly odhady za rok 2015. Také i zde došlo k velkému pokroku v tom, jak snižovat počet lidí, kteří onemocní malárií a kteří na ní zemřou. Vidíme to na snímku. Takže během období eh, udržování cílů tisíciletí jsme Mm, spolupracovali s partnery, také jsme využívali peníze z globálního fondu a také z dalších eh, finančních iniciativ. Takže počet těch případů se podařilo snížit o 6,8 milionů, eh, tedy byl to počet, eh, o nich se snížil počet zemřelých a bylo to tedy vlastně to pětileté období, kde se měly plnit cíle tisíciletí, také se objevily nové technologie, Došlo rovněž ke zlepšování testování dětí, protože děti patří ke speciálně zranitelné skupině, která je náchylná k onemocnění malárií, takže dnes se využívají různé nové technologie, také se používají eh, moskytěry, napuštěné insekticidy, také existuje velký nový pilotní projekt, kde se mají zkoušet vakcíny, které mají bojovat proti malerii, takže bychom to chtěli skombinovat i s tím, že se navýší možnost přístupu k těmto službám v těchto zemích a doufáme, že tím pádem se nám podaří výrazně snížit dopad malárie v těchto regionech. No a nakonec ještě co se týče těch nakažlivých chorob, tak bych stručně chtěla pohovořit o takzvaných zanedbávaných nebo zanedbaných eh, tropických nemocech. To jsou eh, onemocnění, jako je třeba spavá nemoc, eh, elefantiáza. Některé země, pardon, některé tyto nemoce působí velká znetvoření a většinou se to týká venkovských oblastí, takových odlehlých oblastí a ti lidé ztratí možnost pracovat, nemohou pracovat ale na polích, nemohou si uh, Ehm, dostávají se do chudoby, takže jejich ehm, domácnosti, které už teď jsou chudé, se stávají ještě chudšími, takže týká se to zejména oblasti, které nemají přístup k vodě nebo k eh, základní hygieně. Takže v roce 2012 se v Londýně uspořádala konference kde se účastnily vlády, občanské organizace, nevládní organizace a tak dále, i vlastně samotní eh, lidé, kteří hovořili o tom, že zapotřebí zlepšit eh, výzkum i další zlepšování situace v těchto mm, opomíjených tropických chorobách. Také tam zde snaha naprosto vymítit některé tyto nemoci a je zde snaha zlepšit situaci některých komunit, Mm, je to, usiluje se o zlepší mm, dodávání léků. Máme třeba například radost eh, z toho, že Togo byla první nemocí, eh, pardon, že byla první zemí, kde se podařilo vymítit lymfatickou filariázu. Pak je zde třeba Malavy nebo další, které už jsou téměř u toho cíle. A teď zde panuje velká snaha spolupracovat s farmaceutickými firmami, které eh, aby darovávali, aby darovaly tyto léky, aby se podporovaly tyto masové programy na vymícení těchto nemocí. Domníváme se, že tyto investice jsou dobré. Očekáváme, že zhruba 50 centů na jednoho pacienta postačí k tomu, aby došlo k tlumení těchto nemocí, takže to je velice dobrá investice našem eh, regionu, eh, náš region je náchylný k tomu, aby se tam, eh, aby tam vznikly různé epidemie a různé další nemoce. Hovořila jsem o ebole. Je důležité soustředit se na potřebu zemí, které musí mít odolné zdravotnické služby, Musí tam být možnost eh, včasně diagnostikovat, že se rozjíždí nějaká epidemie, aby potom bylo možné reagovat jak na ty vzniky epidemii, tak eh, aby se na to mm, dokázalo rychle reagovat. Takže každý rok eh, mm, se v našem regionu poukazuje na vznik různých, různě závažných onemocnění. Máme na to tým, který se s tím snaží vypořádat. Zejména se jedná o choleru, také několik případů eboli, mm, meningitidy, žluté zimnice, takže to jsou takové mm, typy. Také třeba na Madagaskaru teď vypukl mor. Rovněž jsou určité oblasti, kde mm, třeba severní um, Nigérie nebo Středoafrická republika, tam často lidé trpí různými konflikty, různými povstáními takže tam je také snahou, eh, aby se zabránilo těmto konfliktům. No a pak jsou takové epidemie, jako jsou třeba spalničky a tak dále, takže tam je důležité spolupracovat s těmi zeměmi a podpárat je. Pak je také problémem e, to, že je zde takzvaná antimikrobiální rezistence, což je vlastně ale celosvětový problém, který plyne z toho, že se na celém světě příliš často využívají antibiotika a souvisí to i s tím, že se vlastně antibiotika využívají v mědělství mm, což vede k tomu, že celkově narůstá odolnost bakterií vůči antibiotikům. Celkově můžeme říci, že mm, ty země nejsou příliš odolné, máme um, potřebujeme tedy pracovníky, potřebujeme dobré laboratoře, které budou um, schopné diagnostikovat ta nová spalnutí chorob a také i týmy, které na to budou moci reagovat. Ehm, potřebujeme také mm, například týmy, které budou schopné zaručit čistou vodu, aby se dále nešířily ty nemoci v určitých oblastech. Jako VHO reagujeme různými způsoby, abychom podporovali země, které mají potíže, abychom zlepšili jejich kapacitu. A domníváme se, že vzhledem k tomu, že, jsou, že tento kontinent zatížen tolika vážnými nemocmi, takže byť došlo k určitému pokroku, také zejména díky mezinárodním investicím, ale i tomu, že i sami země se stále více věnují těmto otázkám, tak se nám podařilo dosáhnout docela dobrého situace, například v tom, že už téměř je vymícena obrna, to byla opravdu dlouhá cesta, začalo to v roce 2000 a zjistili jsme, že se jedná opravdu velice obtížná regiony, zejména severovýchodní Nigérie. Tam jsme eh, třeba už se radovali, že eh, Obrna je vymícená, ale pak jsme zjistili, že tam je opět, eh, že tam, že tam stále ještě existuje, pak je třeba Afghánistán a další oblasti. Stále se učíme s našimi týmy, stále hm, hovoříme Eh, o tom, jaká je tam bezpečnostní situace v těch určitých eh, oblastech, zda tam můžeme vůbec jít, zda tam můžeme eh, provádět očkovací kampáně. Musíme se učit různé nové způsoby, jak se dostat k těm lidem a jak tuto nemoc vymítit. Také, jak už jsem říkala, máme velký potenciál ohledně vymícení tuberkulózy nebo malárie. Chtěli bychom, aby už to nebyl ten velký problém pro veřejné zdraví. Uh, Zároveň je důležité, aby tyto země měly odolné zdravotnické systémy, které budou dostatečně financované, eh, aby třeba lidé nemuseli platit u lékaře, takže zapotřebí zavést různé eh, systémy zdravotního pojištění, aby eh, tam byl ten systém, nebo aby tam byl přístup ke zdravotní péči nejenom pro bohatší, ale i pro chudé obyvatelstvo a ta země si měla dostatečné kapacity. Uf, máme takovou myšlenku všeobecného pojištění, všeobecného pokrytí a chtěli bychom, aby tam, nebylo, aby tam nebylo překážkou to, že ty určité domácnosti mají finanční problémy a pak se nám podaří přecházet nemocem a tlumit je. Máme speciální rámec, který jsme vypracovali jako VHO a spolupracujeme se zeměmi na tom, jak dosáhnout tohoto rámce. Nyní chápeme, že se musíme Mm, nebo když, když jsme se poučili z minulosti, tak vidíme, že se musíme zaměřovat na samotné lidi, musíme zde mít integrovaný přístup, musíme také lepším způsobem využívat prostředky, které jsou k dispozici a také je dobře investovat, abychom vytvářeli mm, nový zdravotní systém péče. Je důležité možná také trochu přesunout náš zájem nebo lépe ho vyvážit Eh, když eh, se usilujeme o to, abychom posílili zdravotnické systémy jednotlivých zemí. Na tomto snímku je index, který jsme vypracovali, kde se snažíme odhadnout mm, pokrytí alespoň těmi základními službami v zemích tohoto regionu. Takže vidíte, že opravdu mezi těmi zeměmi panují velké rozdíly. Nevím, zda vidíte úplně ta čísla, ale úplně na prvním místě je Alge, Al- Alžírsko tam je 83 a úplně dole je Niger, kde to číslo je 11. Takže vidíte opravdu, že je tam velký rozdíl, že jednotlivé země mají opravdu velké rozdíly v tom, jak eh, dokážou poskytnout svým občanům alespoň ty základní zdravotnické služby. Nám jde o to, aby ta situace byla vyrovnaná, aby byla spravedlivá, aby tam byly také i lepší lidské zdroje, aby tam bylo více zdravotnických pracovníků, protože v afrických zemích chybí sestry, lékaři, porodní asistentky a mm, všichni, kdo by mohli pracovat s lidmi podle standardů, které byly definovány Světovou, zdravotnický, Světovou zdravotnickou organizací. Souvisí to tedy s nutností investovat i s tím, jak lépe využívat pákovými efekty mezinárodní financování. Ještě bych nakonec chtěla říci, že jsme zahájili takzvanou transformační agendu, což je způsob, jak reformovat, způsob, s jakým spolupracujeme s našimi 47 zeměmi. Chceme se lépe orientovat na priority a brát v úvahu rozmanitost těchto zemí. Máme zde třeba Nigérie, pak je zde Demokratická republika Kongo, to jsou velké země, a pak je zde třeba Lesoto, eh, jako malá země, takže je důležité všechno uspůsobit tomu konkrétnímu kontextu jednotlivé země. Na tom pracujeme, chceme zlepšit eh, rovněž zaměření na výsledky, chceme zlepšit svou efektivitu a účinnost eh, ve využívání zdrojů, které máme k dispozici. A již nyní vidíme, že se situace zlepšuje. No a nakonec bych ještě chtěla říci, že se stále učíme i s našimi zeměmi, jak zavádět takové zdravotnické systémy, které budou přinášet výsledky. Už jsem hovořila o tom, že jsme pochopili, že zde musí být integrovaný přístup, a jsme velice rádi, že naše programy podporuje také Evropská unie. Máme zde speciální dialog a usilujeme také i o zlepšení zprávy v těch, eh, členský, pardon, v těch zemích. Je důležité vypořádat se s těmi prioritními zdravotními problémy a chtěli bychom také provádět takzvaný eh, vlajkový program, Chtěli bychom snížit úmrtnost na eh, přednostné choroby, ale chceme také snížit úmrtnost dětí, matek a chceme omezit celkově epidemie, které dopadají na náš region. Děkuji. Thank you very much for your presentation. Děkuji za tuto prezentaci, která byla velice zajímavá. Děkuji za to, že jste nám vysvětlil, jaké výzvy před vámi stojí a takže teď se pracujeme na kolegy, zdali si chtějí vzít slovo, vyjádřit se k tomuto, nebo třeba mají otázku. A paní Charles. Děkuji, děkuji. Jsem poslankyní z Irska. A to skutečně byla velice zajímavá prezentace a je důležité, abychom podstatě eh, eh, si, eh, abychom proskoumali veškeré možné cesty, jak spolupracovat s vaší organizací. Někdy si myslíme, že to jsou věci, které jsou hm, pro nás jaksi zajištěné, garantované. A já se ptám, kde si myslíte, že je oblast, kde potřebujete největší zdroje pro vaši práci v Africe? V které oblasti? Která je ta oblast, kde máte největší potřeby zdrojů? Děkuji za tuto otázku a děkuji, že jste nám to připomněla. Ano, my musíme více komunikovat o naší práci. Ano, publicita musí být lepší. Já si myslím, že potřebujeme lepší kapacity v, v jednotlivých zemích. Ve většině zemích máme takové malé týmy, zástupce naší organizace, pár expertů jenom a většinou tam máme národní experty, kteří pracují v těch našich liniových programech. Ale teď potřebujeme mít eh, lepší know-how třeba i mm, pro účely přípravy různých politik, eh, pro mm, mm, práci na těch jednotlivých sektorech, eh, abychom mohli pomáhat politikům a vytvářet takový rámec pro tu odbornou pomoc. Skutečně tady potřebujeme větší kapacity na té nejvyšší úrovni a lepší kapacity i pro to, abychom tam vyřešili aspekty zdravotnických systémů. E, třeba máme experty na malárii, na HIV a podobně, ale e, to všechno třeba zasadit do kontextu dobře, dobře fungujícího zdravotnictví. Takže a takovéto kapacity potřebujeme na úrovni jednotlivých zemí. Děkuji, paní Mela. Ano, děkuji. Dobrý den, děkuji, že jste přišla a e, milá kolegyně, jak bych řekla francouzsky s velkým zájmem, jsem si vyslechla, co jste řekla. Především jeden pro mě zásadní bod zazněl a to je nutnost mít systém sociální ochrany, který bude mít řádnou strukturu a bude solidní protože jinak veškeré úsilí, sice chválihodné úsilí, nikdy nepovede k očekávaným výsledkům, samozřejmě. A mohla byste nám prosím říci, do jaké míry a jak bychom mohli spolupracovat pro to, aby eh, ten cíl, který si stanovíme tedy pro tyto jednotlivé systémy, ne pro jednotlivé diagnózy, tak aby skutečně ten systém začal existovat. Eh, samozřejmě, že nám ochranu všech občanů v Africe, ale jde o to, abychom se vyhnuli i tomu, že lidé odchází, protože často to je jediné řešení pro ně, protože tito lidé nejsou schopni lokálně eh, se nechat ošetřit a řešit své sanitární či potravinové potřeby. My mm, máme Eh, velký soucit, soucit s těmito lidmi a myslím si, je to v našem jejich zájmu, aby zůstali doma, aby mm, zůstali tam, kde je jejich kultura. Děkuji. Já se pokusím odpovědět francouzsky. Dobře. Pokud jde o sociální ochranu, takže zde nejprve je třeba se snažit ovlivnit eh, politiky financování, tedy ovlivňovat vlády. My jako VHO my máme různé manuály, máme různé návody, ale nejprve musí být v té zemi přijato politické rozhodnutí. Musí se rozhodnout, že skutečně zavedou nějaký mechanismus e, sociální ochrany, že hm, to bude eh, systém, do kterého budou přispívat eh, bohatší a i ti chudší, každý podle svých možností a to je politické rozhodnutí a je to i strategické rozhodnutí, které jde cestou spravedlnosti ve společnosti. Je to tedy etické rozhodnutí. Já myslím, že tady my můžeme spolupracovat samozřejmě s eh, máme zde i příklady z různých zemí, které se o to pokouší, jako třeba Ruanda, Burundi, které s tím začali a tak dále. A máme několik zkušeností v Africe, které nám dávají naději eh, v tom, že budeme schopni zavést tyto mechanismy sociální ochrany. Ano, eh, to, co mm, hlásá VHO, a to, co eh, hlásají další gremia, Eh, v tom, jak financovat zdravotnictví, tak eh, to můžeme tedy podporovat, ale je třeba, aby tyto země o tom rozhodly, že to tak chtějí, že chtějí chránit své eh, obyvatele a to spravedlivým způsobem, to znamená, že jim poskytnou ty základní zdravotnické služby. Já myslím, že můžeme samozřejmě vždycky respektovat kontext, kulturu a tedy respektovat to, v čem lidé žijí a co věří, ano, ano, ale pokud o tom tam nejsou přesvědčení, pokud eh, tedy eh, tomu nevěří, tak to nikam nepovede. Skutečně musíme více zdůrazňovat právě tento dialog, dialog s místními komunitami a také naslouchat, nás poslouchat, co si myslí a pokusit se i podle toho uspůsobit naše strategie, tak abychom i mohli pomáhat eh, v tom, aby přijali ta správná rozhodnutí v kontextu zdravotnictví a tam třeba například ta reakce na ebolu, tak tam skutečně my, my jsme se museli uspůsobit eh, jejich, přizpůsobit jejich Eh, praktikám a pomáhat jim, aby dostali pod kontrolu tuto chorobu. Děkuji. Pan Dolič. Pomenuli jste. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste zmínila, že jeden z hlavních problémů, který řešíte, je nedostatek lékařů. A Eh, kteří by léčili nemocné. A zmínila jste i, tedy zmínila jste nedostatek lékařů jako hlavní problém. A to je obrovský problém. Tak obrovský, že eh, vlastně eh, tam potom někdy musí eh, eh, na sebe brát odpovědnost eh, lidé, kteří nejsou zdravotníci a lékaři. Takže myslíte si, že evropské investice by měly více investovat do osvěty, do vzdělávání, do výchovy, anebo možná by bylo nutné poskytovat zdroje zde v evropských zemích a tady školit kandidáty z Afriky, tak aby mohli vystudovat medicínu a potom se vrátit do Afriky a tam léčit nemocné. Děkuji. Okay, um... Ano, děkuji. I... Děkuji za tuto zajímavou otázku. VHO má uh, řadu řešení pro tento problém. Doporučujeme zemím, aby podpořili vzdělávání lékařů, aby zvyšovali jejich počet. Jsme svědky toho, že velice často jsou medici vysílání do zahraničí a to díky, a díky lepším podmínkám zahraničí tam zůstávají nevrací se. A proto je potřeba, aby tato kapacita byla zvyšována. Jsou, je tady skutečně nedostatek eh, disponibilních a vyškolených doktorů. Ovšem, eh, tyto lékaři eh, nejenom, že musí mít tedy patřičnou kvalifikaci, ale musí mít také možnost být zaměstnáni. A tam už jsou omezení. Eh, je tam zkrátka dobře malé množství pracovních míst. Máme také program, eh, který by měl na pomoci zemím zlepšit eh, situaci v oblasti vzdělávání lékařů, také pokud jde o počet pracovních míst pro lékaře a také pokud jde o zlepšování pracovních podmínek, tak aby tam lékaři v té své domovské zemi byli ochotni pracovat. Problém je, že lékaři se koncentrují ve velkých eh, městech a ve venkovských oblastech je zastupují právě zdravotní sestry, poněvadž tam je lékařů nedostatek. Je potřeba také eh, školit pomocný zdravotnický personál. je zapotřebí eh, okamžité akce, tak aby eh, bylo možné zajistit základní zdravotní péči obyvatelům. Není to výjimka, eh, která by platila pro Afriku. I jinde dochází k takzvanému přenesení úkolů. Mnohdy existují algoritmy, jak řešit různé případy a i zdravotní péče poskytovaná eh, ne lékaři může být vysoká. Eh, například zdravotní sestry jsou schopny eh, přivést, svět, přivést dítě na svět císařským řezem. je zapotřebí, aby zdravotníci byli schopni v rámci daných společenství poskytovat prevenci. Co tím chci říct? Na jedné straně se snažíme eh, dosahovat toho, aby lékaři a porodní asistentky eh, byly na úrovni požadované VHO a na druhé straně Tady mm, máme programy, v rámci kterých eh, poskytujeme určitou supervizi eh, lidem, kteří eh, nemají vyloženě lékařské, ale pouze zdravotnické vzdělání. Pomocný zdravotnický personál je schopen provést císařský řez například. Děkuji, nyní pan Bančo. Elnök asszony, köszönöm a szót. Sajnos újulag és újulag hallunk híreket arról, hogy Afrika mely országaiban van háborús helyzet, vagy háború, Vannak országok... Ano, děkuji. My jsme... Eh, slyšeli jsme, že v Africe teď bohužel se objevují nové zdroje konfliktu. Jsou tam různé země, které nemají stabilní vládu, a v různých zemích probíhají konflikty mezi jednotlivými kmeny. Jaké jsou možnosti v takových regionech? Třeba, jak je to třeba s možností různých těch zdravotnických misí nebo speciálních skupin, jak jste o tom hovořila? Ano, děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že v kontextu kde jsou oslabené schopnosti vlád, zejména v různých konfliktních oblastech nebo v oblastech, kde dochází k různým povstáním. Velice často je to tak, že v té některé zemi probíhají ty konflikty protrahovaně. Snažíme se oslovit partnerskou vládu, mezinárodní organizace i organizace občanské společnosti, aby se všichni spojili a aby umožnili přístup lidem k lékařské péči. Světová zdravotnická organizace jako subjekt se snaží koordinovat práci těch různých aktérů. Um, mohou tam být, mohou to být lidé třeba i z oblasti vzdělávání, z oblasti třeba hygieny, je zapotřebí, aby tam byla čistá voda a tak dále. Takže je důležité, aby ti lidé zůstali naživu, aby děti mohly chodit do školy. Takže spolupracujeme s dalšími partnery OSN, s dalšími vládami. Snažíme se koordinovat příspěvky všech těch jednotlivých subjektů takovým způsobem, aby se racionálně, aby racionálně byly uspokojovány potřeby občanů, aby se zabránilo vzplanutí dalších ohnisek chorob. Máme na to různé mechanismy, mm, takže takto VHO funguje. Většinou vycházíme z toho, že je tam koordinátor jmenovaný přímo OSM, který odpovídá za tu konkrétní oblast nebo za tu konkrétní situaci a pak tam VHO vstupuje jako další partner, který má na starost koordinaci oblasti zdravotnictví. Děkuji a nyní bych dala ráda slovo i zástupcům afrických parlamentů. Takže za prvé Turia Skali z parlamentu Maroka. Je to paní Turia Skali, poslankyně Marockého parlamentu. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, Chtěla bych poděkovat za to, že jste pozvali na své jednání také zástupce Marockého parlamentu na toto jednání o přenosných chorobách. Jak už zdůraznila paní Moety, je důležité bojovat proti úmrtnosti také matek a je důležité zaměřit se na zdraví žen. Ukazuje se, vychází to z toho, jak důležité jsou ženy ve všech typech společností. Maroko usiluje o to, aby snížilo úmrtnost žen. Za posledních pět let se to podařilo o 35 ale i tak je to stále poměrně vysoké číslo. Například na tisíc porodů eh, je 112 žen, které u porodu zemřely. vycházíme eh, z, z celosvětových studií. Je zde také ještě další věc, kterou, eh, která byla zdůrazněna. Zdravo, musí zde být taková zdravotní péče, která umožní to, aby se léčili všichni. Víme, že v naší zemi došlo k legislativnímu pokroku v této oblasti. 90 populace má nárok na zdravotní péči, a také i na penze, protože je tam i sociální pojištění. Sociální zabezpečení chrání lidi. A co se týče Maroka, tak můžeme říci, že došlo k slabému navýšení 6,2 ale stále ještě to nestačí k tomu, aby všichni lidé měli přístup ke zdravotní péči a zejména jsou problémem venkovské oblasti. Nicméně Maroko má zvláštní zdravotnické programy, které mají, jsou zde i speciální programy pro boj s nakažlivými nemocemi. Snažíme se řešit výzvy v oblasti veřejného zdraví a snažíme se také přispět i k plnění mezinárodních cílů v této oblasti. To rovněž eh, potrhla i Světová zdravotnická organizace. Například se to týkalo boje s ebolou. Přenosné nemoci stále představují eh, velké riziko i v Maroku. Souvisí to i s chudobou a s eh, kategoriemi zranitelných občanů, zejména migrantů. V Maroku jsou migranti integrováni a také mají možnost tohoto ehm, je to péče. Máme zde tři scénáře, které se týkají nakažlivých chorob. Za prvé, jsou to nemoci, které zvládáme, které už jsme téměř vymítili, například malárie, cholera, takže to je ta také třeba eh, zánět spojivek u novorozenců. A potom jsou to nemoci, proti nimž eh, je možné se očkovat. Očkování je opravdu velice úspěšné. V naší zemi máme 95% proočkovanost populace. Takže to je ta první skupina chorob. Ta druhá skupina chorob, tam na navzdory různým programům stále se tyto nemoci šíří, například chob, eh, tuberkulóza, akutní respirační choroby, leishmaniáza a také eh, hepatitida. A ta třetí kategorie, to jsou různé nové eh, choroby nebo nové programy, nebo programy, které se opakují, problémy, které se opakují? Tuberkulóz je pořád velký problém zdravotnictví. 27-28 milionů každý rok nových případů, a to především ve městech. A více než 200 400 případů eh, eh, farmakorezistentní a vlešmanioza také eh, mm, především v mm, urbánních aglomeracích, kde je výskyt velice vysoký, více než 6600 případů a meningitida také ta jaksi Eh, narůstá, i výše umrtí je vysoká, tedy 12%, a to potom leptos, leptospiróza také jsou i eh, předmětem konstantního epidemiologického ohrožení. Mezi těmi aktivitami a a opatřeními nemoci, které byly eliminovány jako, jako eh, lepra nebo konjunktivitida, tedy spojek a podobně. Takže to mm, je i díky eh, konsolidovaných eh, našich aktivit. A pokud jde o AIDS, zde máme národní strategie, zde i byl vytvořen plán, národní plán. První eh, nemocní byly v roce 87 eh, eh, a potom více než 6 tisíc případů v roce 2010 mm, s tím, že 50% mm, u žen, kde především u nás je to je to přenos eh, sexuální cestou a potom hm, mezi narkomany. Zde my jsme dělali, začali osvětové kampaně především u mladých lidí a u žen a dále i eh, máme zde preventivní programy, aby nedocházelo k přenosu z matky na plod a standardně i řešíme eh, otázky náhodného přenosu v nemocnicích i terapie, léčba osob, které jsou postiženy toto chorobou, tak ta e, e, pokrývá e, v roce 2016 pokrývala 48% nemocných a 16% to bylo v roce 2010, takže vidíte, že tam je pokrok, ale je třeba ještě zlepšit. Potom máme národní program psychologické sociální podpory a také i posilujeme eh, systém eh, v komunitách, tak abychom i zajistili přístup nevládních organizací k těmto nemocným s cílem mít globální náhled na AIDS, na tuto chorobu, eh, kde do roku 2020 jsme si dali cíl snížitý no, o 75 a za Zatím máme především problémy s kriminalizací a stigmatizací. To jsou takové černé stránky, eh, protože to jsou velice zranitelné eh, skupiny lidí, které představují 80% prostitutky, prostituti, potom eh, narkomani, intravenozní narkomani a další, některé i profese. A, takže to je takový obrázek, jaký je stav s nakažlivými chorobami u nás. Také i máme partnerské vztahy s VHO, která přišla s iniciativou, abychom eh, i máme partnerský vztah s naším ministerstvem zdravotnictví. S cílem je eh, zlepšit výkonnost našich zdravotnických politik a také i rozvinout strategii mm, sanitárních kontrol bez hranic. Děkuji. Merci, merci beaucoup. Děkujeme. A floor Dále bych dala slovo panu senátorovi eh, z Nigerie. Děkuji za slovo. Eh, v Africe máme takové přísloví, které říká, že zdraví je bohatství. A my v naší zemi se snažíme ze všech sil, aby se zdravotní podmínky našich lidí zlepšovaly, co se týče hygieny, co se týče kvalitní pitné vody, co se týče jejich přístupu k zdravotní péči. A my jako vláda i jako parlament eh, jsme schválili zákon, kde stanovíme, že 1% všech eh, financí, které plynou, jsou uloženy do speciálního fondu a sdílíme eh, tyto finance, nebo respektive přikla, mm, vynakládáme tyto finance na zdravotnickou péči, na zdravotní péči. Také děkuji za ty, ta čísla, za ty statistiky. Eh, byla tam také Nigérie, když se teď nepamatuji přesně, na kterém místě jsme byli, ale chci říci, že máme nové, nový zákon, kde se, mm, kterým se ustavuje speciální fond, jaký se, jakási zdravotní pojištění. A mm, máme tam speciální eh, legislativu, máme tam speciální eh, seznamy a očekáváme, že se to vlastně pak dostane i na ty nižší úrovně místních vlád. Máme zde také eh, v Nigerii speciální národní agenturu pro tlumení AIDS. Eh, možná, že někteří z vás jste také spolupracovali s touto agenturou. Chceme tlumit AIDS a chceme také zmírňovat eh, následky a zatím to funguje dobře. Dále máme také fakultní nemocnice, a ty jsou vlastně po celé oblasti Nigerijské federace, mají nabízet kvalitní služby lidem a také například nabízejí i další školení, jak zdravotníkům, tak i paramedikům. A jsme velice rádi, že dokonce tam dochází k velkým investicím do různých škol, zdravotnických škol. No a pak jsou zde také i třeba školy pro různé zdravotnické technologie nebo subarské školy. Pak zde máme rovněž malárii, tu, tuto metlu um, eh, malárie je rovněž oblast, na níž pracujeme. Nabízíme speciální moskytiéry, takže se snažíme celkově zlepšit hygienické podmínky obydlí lidí, abychom dokázali předcházet této nemoci. Mm, také jsme schválili zákon, který má pomáhat lidem se zdravotním postižením. Tito lidé mají mít přístup eh, k léčivým prostředkům, eh, zdarma také mají mít eh, přístup i k dalším věcem, jako je třeba i doprava a tak dále. Pak je zde také speciální agentura pro primární zdravotní péči, která se má věnovat tomu, že se budou řešit i mm, problémy primární péče a do 2019, do roku 2019 očekáváme, že každá oblast v Nigerii bude mít speciální zařízení tohoto typu, které bude pečovat o zdraví lidí. Také máme speciální eh, fond a společně mm, také dochází k určité takové soutěži mezi těmi jednotlivými oblastmi Nigérie. Um, lidé, nebo tam je cílem, aby ty lidé měli přístup k co nejlepší zdravotní péči. Rovněž v naší zemi máme speciální program, který má zlepšit postavení chudých lidí, um, a nezaměstnaných. Také je důležité, například soustřed, eh, pracujeme na tom, aby někteří nezaměstnaní třeba se uh, mohli být přesměrováni třeba do oblasti hygieny, zlepšování hygieny nebo přístupu k uh, pitné vodě, nebo třeba vedou různé osvětové kampaně, jak uh, vést zdravější život. Také bych chtěl upozornit na to, že když byl ustanoven náš nový prezident, tak vydal mm, nebo dělal rozděl, mm, rozhodnutí o, o přidání, o přidělení nových finančních prostředků. No a pak zde máme ty cíle udržitelného rozvoje. Chtěla bych říci, že vlastně my na to máme velký podíl jako země, že vůbec vlastně mm, vznikly tyto cíle tisíciletí a potom cíle udržitelného rozvoje. A pak bych ještě chtěl říci, že usilujeme o posilování našich kapacit a našich agentur, abychom dokázali reagovat na různé výzvy a na různé problémy, i místní problémy v oblasti zdravotnictví, abychom se posouvali dále mm, v těch žebříčcích rozvojových zemí. Děkuji a nyní bych ještě chtěla požádat eh, paní doktorku Maty, zda bych chtěla zareagovat na to, co řekli zástupci jednotlivých eh, regionálních parlamentů. Děkuji za slovo. Já bych chtěla poděkovat kolegům, poslancům a poslankyním z parlamentů eh, zúčastněných zemí. Děkuji vám také za to, že jste informovali o tom, co všechno děláte, jak se snažíte zlepšit zdravotní péči. Také jste e, řekli třeba, že například v Maroku se velice daří snižovat třeba úmrtnost matek, že tam dochází k různým úspěchům a také třeba Nigérie se mohla pochlubit e, tím, že se jim daří jak se revitalizovat primární péči. Mm, já jsem navštívila Nigerii asi častěji než ostatní země. Myslím, že už třikrát jsem byla v Nigerii a teď tam také se chystám, protože tam budeme působit, bude tam nová kampaň proti obrně a také na obnovu základních, mm, základních zdravotních mm, zařízení. Takže jsou, ehm, chtěla bych říct, že spolupracujeme s místními vládami a je důležité věnovat se těmto otázkám, jako je třeba revitalizace nebo obnovení těchto primárních péčí, pak různé ty programy zdravotního pojištění. Myslím si, že e, zajímáme se mnoho oblastí, o kterých jste hovořili. Také si myslím, že ta strategie, kterou jste popsali, jak třeba využít mladé lidi, jak je zapojit do zdravotní péče. To je naprosto zásadní a je to něco, co přispěje jak těm samotným mladým lidem, tak i zdravotní situaci v celé zemi. Také usilujeme o posilování kapacit různých eh, institucí v Nigerii, aby tyto instituce mohly hrát dobře svou úlohu a usilovat o další zlepšení zdravotní péče, aby ta zdravotní péče se mohla, mohla pomáhat stále většímu počtu lidí a zachraňovat větší počet životů. Takže já bych nejprve ještě chtěla poděkovat eh, Evropskému parlamentu, že mě pozval na toto jednání. Děkuji za váš zájem, za vaše otázky, za vaše komentáře. A chci ještě říci, že jsou zde vztahy mezi Evropským parlamentem a Africkým parlamentem, pak parlamenty jednotlivých zemí. Důležitou věcí je financování, domácí financování, je tam nutnost soustředit se na spravedlnost, na to, aby lidé, i kteří trpí finančními problémy, měli přístup ke zdravotní péči. Hmm, myslím si, že ve vašich parlamentech máte různé subjekty, které se zaměřují na různé, hmm, různé odvětví, na různé sektory. Je důležité, aby tam Mm, byla určitá konverze, aby to všechno vedlo k dalšímu rozvoji, tam nutná také vzájemná podpora. Takže o to bych vás chtěla požádat, také bych vás chtěla povzbudit ve vašem úsilí. Je, vy také rovněž pomáháte k vzniku těch exekutivních rozhodnutí a k tomu, aby sliby, které byly učiněny, se dostaly do praxe, aby byly splněny. Takže já my jsme zde vlastně jako, jako určitou technickou agenturou. Máme, vás, mám, máme vám poskytovat určité poradenství a informace, abyste pak společně mohli se svými vládami pracovat na tom, jak zlepšit zdraví svých lidí. Děkuji a děkuji za pozornost. Děkuji, paní doktorko Mety. A Kdykoliv budete v Bruselu, dejte nám vědět, prosím, jakého pokroku jste dosáhli a přejeme vám hodně štěstí a vězte, že máte naši podporu. Děkujeme za zajímavý projev. Kolegové, teď nás čeká vyměna názoru s komisí o emisích v reálném provozu. Ano, ten čtvrtý balíček, balíček opatření, o tom nyní se diskutuje v technické pracovní skupině, eh, eh, která diskutuje o emisích v reálném provizu, provozu. Tam se eh, bude pracovat s novou koncepcí, eh, to znamená používání, testování a nezávislé testování motorových vozidel v reálném provozu a bude se týkat dalšími technickými aspekty které zatím nebyly vyřešeny v těch prvních aktech, prvních třech aktech. Dnes tady máme zástupce Evropské komise, eh, vedoucího ZDG Growth, paní Sikovskou. Prosím, máte slovo. For 10 minutes. Thank you very much, Madam Chairman. And... Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za tuto příležitost vám přednes aktuální informace o práci, kterou doposud jsme prováděli na téma čtvrtého balíčku emisí v reálném provozu, jenom abyste věděli, o co jde. No, asi v květnu minulého roku e, testy, e, tyto testy e, vešly v účinnost, jsou aplikovatelné od září tohoto roku na všechny nové typy motorových vozidel a potom jsme také přijali i takzvaný třetí balíček který se týká eh, právě eh, částic a nyní finalizujeme eh, pravidla o souladu vozidel provozu. Takže teď vám řekneme, dnes vám řekneme, jakého pokroku jsme dosáhli. Minulý rok jsme diskutovali v rámci příprav třetího balíčku a pro nás to tady bylo velice zajímavé a i dnes ve stejném duchu vám představíme eh, čtvrtý balíček opatření. Je zde několik bodů, které eh, bude pokrývat tato legislativa. Zde máte ty nejdůležitější body. Eh, takže za prvé se budeme zabývat tím, jak prověřovat, že Eh, tato pravidla se budou používat pro nová motorová vozidla. Tady jde o to, aby byla ta vozidla v souladu se normami, eh, díky kterým byla homologována. A potom budeme revidovat naše mm, hodnotící metody které se používaly pro prověřování emisí v reálném provozu a také zrevidujeme tzv. marži. Víte, když jsme přijímali druhý balíček, tak jsme zavedli jeden dočas, jednu dočasnou marži a potom faktor eh, souladu a potom jednu marži, která se eh, eh, eh, která tedy poté se teď měla aktualizovat v tomto balíčku 4 a potom jsme i eh, vydali určitý manuál, který se týká těch přenosných eh, systémů a dále jsme hm, eh, vyvodili určitá ponaučení, která se týkají problémů, které jsme zjistili, zjistili nebo testování hybridních motorů a podobně. Takže to je obsah revize tohoto balíčku. Já se zaměřím teď na to, co to znamená in-service conformity a jak ten systém se vyvíjí, tedy systém zjišťování souladu motorových vozidel. Tento slide ukazuje, že my budeme prověřovat to, že motorová vozidla plní eh, eh, tato pravidla eh, po dobu celé životnosti, tedy že plní normy, pro které byly homologovány na základě jasných důkazů a dnes jde o emise tady. Takže používáme informaci z těch PEMS, SEMS, tedy z těch zařízení pro měření mobilních a jiných a i od dalších, z dalších strojů, třeba od třetích stran Eh, spotřebitelských organizací, měst a tak dále. Tedy od všech, kteří ty informace mají, ta data budeme validovat, protože jinak je zde riziko, že to budou nedůvěryhodná data, takže proces validace a nyní eh, eh, zvažujeme, jak nejlépe validovat tyto informace a nakonec zveřejníme tato data a budeme to dělat jednou do roka. To znamená, že to neznamená, že by se nemohly používat eh, v kratším intervalu než jednou roce, ale budeme zveřejňovat jednou do roka. Tato data budou sloužit, jak vidíte, třem účelům a za prvé je to pro eh, ten in-service conformity, pro, to, pro ten soulad, potom eh, pro vyšetřování těch různých manipulací případně, či těch tedy Eh, zařízení eh, pro eh, manipulaci s emisemi a to bude spadat do režimu dohledu nad trhem. Dále. Ono to vypadá komplikované ale není to tak komplikované. Máme zde tři aktéry, jak jsem zmínil, or ty homologační orgány, potom tři stra- třetí strany, hmm, to může být kdokoliv, jakmile ty informace budou validovány, to je eh, ten hm, pravý roh nahoře, tak eh, buď je eh, použijou ty orgány homologační, tedy ty, to je ten zelený, zelené políčko, nebo hm, výrobci a potom nezávislé testovací hm, zařízení. To mohou být i no, ty homologační orgány, schvalovací orgány, nebo to mohou být nevládní organizace či ty různé technické stanice pro měření, takže eh, tady tyto budou moci používat eh, všechny, všechny mohou používat tato data. A dále na základě těch vstupních údajů a informací, které se poskytnou do toho systému, tak v případě, že zde vznikne podezření, že nějaká motorová vozidla neplní, eh, mm, mm, tak se zahájí vyšetřování a Eh, pokud se zjistí, že je zde riziko nebo nejsou v souladu ta motorová vozidla, tak výrobce bude muset přijmout okamžitá opatření nápravy. A eh, konečný výsledek se zveřejní ve zprávě eh, o provedeném šetření. Takže to je mm, takový režim jak se bude posuzovat soulad s předpisy, takže mm, my samozřejmě s tím, že veškeré informace v podstatě do toho režimu budou vstupovat od samého počátku až do konce. Druhý element opět je adekvátnost těch metod hodnocení, zdali zde jsou dvě možnosti, jak vyhodnocovat tyto informace. Mám na základě zkušeností, které máme, tak třeba řekneme si, to nejsou hm, data, která hm, jsou vhodná nebo nevedou k vhodným výsledkům, takže hm, Potom teď zvažujeme třetí způsob, jak validovat data. Zde je několik možností a to je, že buď použijeme eh, eh, takzvaný road emissions data, ale to pořád se ještě teď analyzuje, ale jde o to mm, v podstatě opustit ty stávající, eh, stávající mm, nepřesné metody. A jak jste viděli, tak my chceme, aby třetí strany měly možnost provádět testování vozidel. Myslíme si, že tady asi budou muset mít nějaké manuály k tomu, tak aby všichni, kteří budou moci provádět ty testy PEMS, tak aby věděli jak. Praxe nám ukázala, že zde existují různé způsoby, jak používat to, jak používají to zařízení PEMS a za pomoci GRC připravujeme manuály pro adekvátní používání PEMS tohoto zařízení, tak aby všichni eh, výrobci, mm, norm, homologační orgány či další třetí strany to používali stejně. A když jde o ty manuály, tak ještě další zajímavá věc. Asi si pamatujete, na začátku roku jsme přijali eh, manuály eh, eh pro eh, používání eh, těchto zařízení a chceme, aby to stalo součástí čtvrtého balíčku, aby ten manuál v podstatě se stal závazným pravidlem a eh, aby to obligatorně se používalo, aby se eh, manuály používaly eh, pro zjišťování těch zařízení, kterými se manipulovaly, manipulovaly emise, případné ty klamové softwary. Fourth uh, act are the act review of margin. Um, a jak jsem zmínila již předtím, také máme zde i ty faktory souladu, máme zde ty legislativu pro testy v reálném provozu a eh, jeden ten test se týká výkonnosti PEMS, eh, takže zde je ta 5% marže, eh, která tolerance a to se měří každý rok a dále zvažujeme různé eh, proměny, které tam jsou, nejistoty, eh, vše, co přispívá k nejistotě používání toho zařízení PEMS, eh, například koncentrace NOXu nebo ujetá vzdálenost a další prvky, které v podstatě podmiňuje několik faktorů a to jsou velice technické záležitosti. Cílem toho slajdu je ukázat vám, že nyní skutečně velice detailně prověřujeme, jak to zařízení PEMS eh, eh, funguje a co všechno může ovlivnit způsob měření. A za podpory JRC máme zprávu od JRC k tomu, kterou připravili na začátku listopadu a na základě této zprávy budeme muset vyhodnotit, do jaké míry lze tedy tu marži, tu tolerantu, chybovost snížit ještě. My ve třetím balíčku již jsme eh, zpřísněli pravidla pro zařízení PEMS. Eh, tam šlo o to, abychom eh, zmenšili, zredukovali tu nejistotu měření a abychom zpřísněli pravidla používání tohoto zařízení. Nyní tedy Mm, se snažíme tedy snížit ty marže tolerance měření nejistot a potom eh, dlouhodobým cílem naším je připravit normy pro zařízení PEMS, aby všechna ta zařízení, všechny ty nástroje eh, byly podle stejných specifikací a JRC eh, e nám pomáhá při přípravě těchto norem. Chceme je mít připravené co nejdříve a bude to trvat pár let ještě a e, bude to součástí této legislativy. Poslední slide a poslední informace pro vás, jaká je situace. Hodláme předložit čtvrtý balíček k hlasování v technickém výboru na jaře, možná přes noči dubnu, takže nemáme moc času chceme začít s interní procedurou v komisi na začátku příštího roku a o čtvrtém balíčku chceme hlasovat spolu s druhým balíčkem WATP dohromady a e, to, aby vše bylo platné již na podzim příštího roku. Samozřejmě, pokud máte nějaké otázky, rád, rád na ně zodpovím. Thank you very much. Děkuji pěkně. Nyní budou mít prostor členové výboru. Pan Das? Děkuji. Několik otázek k tomu faktoru konformity. Já to chápu tak, že společné výzkumné eh, středisko se zabývá technologií PEMS a snížilo to z 25% na 10%, čili ten faktor konformity. Těžko předjímat eh, konečný posudek, nicméně ta konformita se zkoumá každý rok a eh, ty faktory se budou snižovat eh, s tím, jak se bude rozvíjet technologie. Takže bych vás požádal o aktuální informace o tom, jak si myslíte, že, že jak rychle se dostaneme ke faktoru konformity 1? Druhá otázka se týká návrhu na eh, počet kategorií omezel, eh, které se budou kontrolovat. Ve Spojených státech je to 30 které se eh, kontrolují agenturou APA. Tady se počítá s 5 30 by samozřejmě dalo větší vypovídací hodnotu. Pane Kaut? Děkuji pěkně, děkuji za aktuální údaje ohledně eh, RDE. Eh, mám několik otázek na základě toho, co jsem slyšel. Za prvé, je logické, že tím, jak získáváte údaje od různých eh, úřadů a různých stran, tak eh, ty zhromážděné údaje validujete. Otázka zní takto. Kdo bude provádět tuto validaci? Já si dokážu představit, že spousta lidí si nebude přát údaje od třetích stran. Myslím si, že ten validační proces bude také velice významný, tak aby eh, se neházela pod tu data, která si někdo nepřeje. Takže eh, bych se rád zeptal, jak bude vypadat ten proces validace. To je zásadní otázka. Další věc. Je mi jasné, že testování, které se provádí, musí provádět akreditované laboratoře. Nicméně můžete trošku rozvést, kolik akreditovaných laboratoří v Evropě máme a do jaké míry jsou ve společnosti omezeny. Chci si to udělat, v tom udělat jasno. Je jasné, že musíme mít akreditované laboratoře, ale rád bych viděl, kolik jich máme. A nebo jestli se tady vracíme k těm běžným podezřelým, tak říkajíc. Pokud je ten manuál pro odpovědací zařízení, tak to je velice zajímavé, ale eh, když jsme vypracovávali závěrečnou zprávu v rámci výboru diesel, pro tu aferu s dýzlovými emisemi, byl to výbor emis, tak jsme se věnovali právě tomuto eh, manuálu mnohdy tam byly velké odchylky od toho faktoru schody, conformity factor. Došlo tedy k nějaké změně. My jsme vyjádřili zásadní kritiku vůči těm malům v té podobě, jak byly publikovány. Takže prosím, můžete nám říct, jak se tyto manuály, jak se tyto pokyny změnily, eh, protože už uplynula podle dlouhá doba potom otevřené otázky RDE 1, 2, 3. Jedna z nich je, jsou ty eh, mezní podmínky při řízení. Došlo tady k nějaké změně, protože tyto mezní podmínky, které byly odsouhlaseny v rámci RDE 1, tak eh, nemůžeme o nich prohlásit, že jsou nějak extrémní. Probíhala diskuse o tom, že by se tyto mezní podmínky upravily. A otázka na závěr. Nemluvilo se o tom, ale je to součástí eh, doporučení výboru EMIS. APA to silně prosazovala. Říkala totiž, že dělá uh, uh, testy, jak si, které překvapí ta řidiče, překvapivé testy. Takže není jasné, jak ten uh, test bude vypadat, ale možná každý řidič, který eh, jezdí po silnici, tak je vystaven takovému tomu druhu testu. Plánujete nějaké takovéto testy, čili zkoušky, eh, kdy vlastně ten řidič eh, je neočekávaně vystaven té zkoušce? Děkuji. Bylo to všechno? Hlasí se prosím někdo další? Takže prosím, požádám o odpovědi. Thank you very much for... Děkuji za všechny otázky. Začnu dvěma otázkami od pana Dance. Kdy se dobereme toho faktoru konformity 1? Nejde o to, jaké o tom máme, k tomu máme pocity, ale o otázku informací a analýzy. Předně každoročně provádíme přeskum podle dohody. Takže analýzy provádíme, musím provádět každoročně. Uvidím, kam se s tím dostaneme, ale co bych ráda řekla je toto. Musíme mít referenční bod pro výkonnost PEMSE, PEMSu. Takže musíme mít porovnání výkonnosti PEMS k různým jiným zařízením. Takže konform... teď máme faktor konformity 0,15. Pokud se nás ptáte, kdy se dostaneme na jedničku, tak za současného stavu technologie se to bude lepšit, ale nevím, kdy toho faktoru jedna dostaneme, jestli to bude trvat dva roky nebo tři, ale cílem je mít co nejpřesnější informace o výkonnosti PEMS. Druhá otázka se týká těch kategorií vozidel, jestli to bude 30% nebo 5%. V našem návrhu se počítá s tou konformitou v provozu a otázka kolik procent vozidel se bude testovat tak, aby ty údaje byly důvěryhodné. Já nevím, jestli se nám podaří to zvýšit z 5 na 30 protože systém, který používáme, se liší od toho systému ve Spojených státech. V Americe se vozidla testují až po homologaci. My to testujeme hned při homologaci. Pomocí dalších předpisů chceme zlepšit ten celkový proces homologace. Je tady ještě další argument. Těch 5% to není pouze 5% a tím to končí, protože se předtím ještě provádí riziková analýza toho, jak vybírat ty rodiny vozidel. Homologační orgány budou posuzovat, které rodiny, které kategorie vozidel jsou více náchylné riziku a na základě toho rozhodnou. Myslím si, že eh, tady jsme poměrně důkladně promysleli, eh, jaké to bude procento, které je samozřejmě výrazně nižší než v USA. Naší argument je tento. Testování eh, provozní konformity je samozřejmě nákladné. A my musíme nalézt rovnováhu mezi tím, čeho chceme dosáhnout a nákladností. Jsme přesvědčeni o tom, že ta čísla budeme schopni obhájit, minimálně vysvětlit. Pokud je otázku pana Eghauta a validace toho procesu. Vynikající otázka. My sami v současné době uvažujeme nad tím, kdo by byl tím nejlepším subjektem pro validaci údajů. Chceme se samozřejmě vyhnout zneužívání. Verme v úvahu také možnost určitého fóra, který je, které je součástí toho homologačního procesu. Také s, o, bereme v úvahu stávající expertní skupinu pro homologaci. Je nám zcela jasné, že ten náš výběr musí být důvěryhodný. Bohužel dneska nemohu na vaši otázku dát kompletní odpověď, ale každopádně připravujeme adekvátní nástroje a fórum pro validaci. Pokud o akreditaci laboratoří, možná to plyne z toho, jak byl koncepován ten slide, protože eh, ty laboratoře jsou akreditovány dvakrát. Nejprve máme technické služby, které samozřejmě provádějí ty služby pro homologační úřady, ale v rámci homologačního systému bude probíhat také akreditace těchto technických služeb. Institucionalizovaná akreditace těch, kdo se homologace účastní. Nyní je tady otázka třetí nezávislé laboratoře, třetích nezávislých laboratoří a jejich akreditace. Jejich akreditace, akreditace probíhá, ale nevím, kolik z nich již tuto akreditaci obdrželo. Ten proces probíhá a jakmile budeme mít aktuální informace, tak vám velice rádi poskytneme další informace o těch akreditovaných laboratořích. Pokud o ty pokyny, možná jsem to měla říct přesněji. Ty pokyny se stanou součástí čtvrtého aktu o RDE. Ty pokyny se stávají hlavně ze dvou elementů. Jsou to jednak odpojovací zařízení, jak s nimi nakládat, jak vyšetřovat jejich používání. A pak je tam součást, která se týká strategie snižování emisí. Je to v té druhé části textu. Proč jsme to takto koncipovali? My jsme si říkali, že tyto pokyny musí být takovým živoucím dokumentem, ne aby to prostě bylo vytesáno do kamene a čekat, až nějaký nový legislativní proces přijde s něčím jiným. Takže je to živoucí dokument, který se bude proměňovat a mohu potvrdit, že bereme v úvahu to, jak se vyvíjí technologie a jak to vypadá v praxi. Takže jakmile tyto pokyny budou vypracovány, tak se budeme snažit, aby lépe zohledňovaly stávající situaci. Pokud jde o mezní podmínky, my je nepovažujeme za nějak mimořádně flexibilní, na co jste se asi ptal. My v současné době nepočítáme s tím, že by se tyto podmínky měnily, že by se tyto mezní podmínky upravovaly. Souvisí to také s druhou otázkou těch eh, namátkových testů a jak eh, zkoumat eventuální používání odpovědacího zařízení. Souvisí to také s těmi mezními podmínkami. Jsme toho názoru, že tato 5% marže, marže je vhodná. V rámci těch mezních podmínek nemůžete eh, regulovat ty, ty nadměrné podmínky pro řízení minimálně v rámci toho čtvrtého cyklu se nebudou mezní podmínky měnit. Ovšem relevantní je to, jak, budeme, jak půjdeme po těch odpojovacích zařízeních a jaké mechanismy budeme používat pro jejich odhalování. A tím se dostávám k těm eh, namátkovým zkouškám, těm překlápkům takzvaným. Ta provozní eh, konformita, ta eh, tady schoda s, s podmínkami u vozu v provozu, to nesouvisí s těmi pod, mezními podmínkami. Ale jak se ty regulace budou upravovat, tak pravděpodobně bude možné jít za ty limity, které předpokládají to, které předpokládá to testování provozní konformity. Myslím si, že máme v ruce dost nástrojů na to, abychom byli schopni hledat eh, odpovědací zařízení. Ne prostřednictvím ISC, ale prostřednictvím dozoru nad trhem. Co je povinné v rámci ISC, nám to umožní. V současné době se snažíme max, v maximální míře eh, eh, eliminovat možnost zneužívání. Samozřejmě to Eh, není možné dělat absolutně. Legislativu přeskoumáváme, ale domníváme se, že eh, homologace a ta provozní konformita, stejně jako eh, dozor nad trhem, vytváří dobrý základ pro to, aby ta auta, jak si produkovala emise, tak jako čekáváme. Děkuji. Um, want... Děkuji ještě pan Danc. Děkuji, já jsem se pouze chtěl ještě vrátit k tomu faktoru konformity. Takže teď existuje velký rozpor mezi technologickými schopnostmi, tam proč ten kon, faktor konformity je stále 2,1? Nevím, proč máme čekat až na tu revizi, abychom ho mohli snížit. Takže Samozřejmě, že i ta, ty, ty technologie by se měly každoročně přeskoumávat, ale ten faktor konformity jako takový, když už teď víme, že ty stávající technologie mohou mít eh, nebo mohou vést k lepším výsledkům, tak proč otálíme s tím, abychom ten faktor změnili? Můžete odpovědět? Ano, samozřejmě. Já bych chtěla pouze připomenout, že existují dva faktory konformity. Za prvé ten faktor konformity 2,1 a pak je tam ten ta marže. Takže to 2,1 to je ten faktor konformity. A to druhé, o kterém, jste právě, o kterém jsme teď právě hovořili, to je ta marže, to je ten margin. Takže to, o čem jsem hovořila, to se týkalo PEMS, to znamená zařízení PEMS, toho, jak funguje PEMS. Když to ten faktor konformity 2,1, za prvé, ten je dočasný, takže sám od sebe v roce 20, 2020 nebo 2021 už vyprší. A tam jde o statistickou odchylku měření pomocí zařízení PEMS. Takže možná si pamatujete, že během toho druhého balíčku byla velice taková bořlová diskuse, kde jsme stanovovali ten faktor konformity. Takže ten první, eh, ta, ta marže, ta se netýká toho PEMSu, A ten faktor konformity vyprší sám v roce 2020, respektive 2021. Dobře, takže děkuji nyní za výměnu názorů na toto téma a <clears throat> můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o výměnu názorů se zástupci komise týkající se nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelů. Máme otázky, které položili poslanci. Jedná se o výměnu názorů se zástupci komise o provádění legislativy. Význam, vítám zde paní Alexandru Nikolapolu, která zastupuje generální ředitelství Sante. Je přítomná? Jste přítomná? paní eh, zástupce, hm, paní zástupkyně komise jste zatím ještě není přítomná, protože tento bod se měl začít projednávat později. Dobře, takže budeme muset počkat, protože hm, jsme hm, trochu napřed. Takže počkáme 10 minut. Počkáme, až přejde paní zástupní komise a pak zahájíme diskusi.

<laughs> Um, Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, naším dalším bodem na pořadu jednání jsou otázky na komisi, které se týkají provádění legislativy o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Máme několik dotazů takže zač- mm, uspořádáme je podle toho, jak je, jaký je obsah nařízení. Také můžeme různým způsobem seskupit. Takže vždycky si poslechneme otázky, pak na to může zareagovat komise a pak ještě příslušní poslanci, kteří předložili otázky, se k tomu ještě mohou vyjádřit nebo položit další dotaz. Takže začneme otázkou, která se týká korektních postupů pro poskytování informace, takže nejprve dávám slovo komisi. Děkuji. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za vaše pozvání, děkuji všem členům výboru Envy a jsem velice ráda, že vás mohu obecně informovat o tom, jak to vypadá s prováděním nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, protože ty otázky se týkají celé palety různých otázek. Takže první otázku položila paní Chile Gidling a týká se to korektního poskytování informací. A konkrétně se paní poslankyně ptá na různé označování, které Například eh, říkají, pro, pro, produkt neobsahuje něco, například eh, pro, tento produkt neobsahuje palmový olej a ona se ptá, jak, to, jak je to s, se správným rámcem. Zaprvé musí být e, jasné, že informace, které říkají, že ten produkt neobsahuje něco, tak ty tam mohou být poskytovány. Produkt, ten výrobce je může nabízet dobrovolným způsobem, protože tam je určitý rámec pro poskytování e, dobrovolných informací. Konkrétně se jedná o článek 36 tohoto nařízení. Čili jsou to informace, které výrobce poskytuje dobrovolně, ale nesmí být zavádějící, dvojznačné ani matoucí. Musí být také přiměřené a musí vycházet z dostupných vědeckých poznatků. Konkrétně je tam také článek 71c, který říká, že informace se považují za zavádějící, pokud naznačují, že ten produkt má nějaký, nějaký, nějakou zvláštní charakteristiku a Mm, zdůrazňuje se tam přítomnost nebo nepřítomnost určité složky. Například, když ten produkt obsahuje, eh, pardon, když je to produkt, který nikdy eh, nepoužívá palmový olej a pak je tam ta informace, tento výrobek neobsahuje palmový olej, tak to vlastně neodpovídá duchu té směrnice. Členské státy odpovídají za provádění a také za ověřování toho, zda produkty jsou označeny v souladu s tímto nařízením. Domníváme se, že stávající pravidla už nyní zaručují ochranu spotřebitelů před takovými zavádějícími informacemi na označování, takže proto komise zde nepovažuje za nutné mm, přicházet s nějakými novými opatřeními v této oblasti. Děkuji, říká paní předsedkyně. Chce se k tomu někdo ještě vyjádřit? Paní Gerling. Děkuji za slovo. Já bych na to pouze chtěla ještě zareagovat. Já si nemyslím, že článek 36 je tak specifický a ani nevím, že třeba by na základě článku 36 se překročilo k nějaké akci, ale Eh, přitom vím, že na trhu je mnoho produktů, které podle mého názoru jdou proti tomuto článku 36. Chci se zeptat, zda tři hm, komise například eh, má určité pokyny pro členské státy, nebo zda plánuje takové pokyny, které by zabránily tomuto šíření těchto negativních eh, etiket, těchto etiket neobsahuje něco. Myslím si, že to jsou zavádějící etikety, zavádějící označování. Takže chci se zeptat, zda komise chce na to nějak zareagovat, zda chce varovat třeba členské státy, aby dbali na dodržování článku 36 v tomto kontextu. Můžete odpovědět eh, jako zástupkyně komise? Ano, jak už jsem říkala, jsou zde dvě ustanovení, která jsou relevantní pro tuto věc. Za prvé článek 36, který mm, stanoví obecné kritérium vy říkáte správně, že to není úplně přesné, úplně precizně formulované, protože se jedná o to, jak ta věc je posouzena donucovacími orgány. Co je zavádějící, či není, co je dvojznačné nebo víceznačné. Ale je důležité, abychom tento článek chápali v kontextu s článkem 71c. Tam se říká, že za zavádějící se považuje informace u produktu, který Eh, jasně neobsahuje nějakou složku a přitom je tam informace, že to obsahuje nebo neobsahu, neobsahu, neobsahuje. Takže pokud něco zdůrazníme, že, že ten produkt něco obsahuje nebo neobsahuje a přitom je to běžné, tak tím vlastně mm, ten výrobce se snaží eh, říci, že ten produkt má, nějaký, má nějakou speciální charakteristiku. Takže je možné v tomto případě použít eh, ten článek 71c. Tento článek mohou donucovací orgány použít. Ale pak jsou zde ještě nějaké další věci, než pouze ta označení neobsahuje něco nebo obsahuje něco. Je pravda, že ten článek 36 je obecně formulován. Nebyli jsme ani požádáni členskými státy, abychom k tomu vydali nějaké podrobnější prováděcí pokyny. Takže jedná se o to, že pokud by byl nějaký konkrétní případ, kdyby členské státy potřebovaly nějaké pokyny naše, tak buď by na to upozornili třeba v stálem eh, výboru nebo v pracovní skupině pro označování a komise by potom specifikovala, zda tento postup je možno používat, považovat za zavádějící či nikoli, takže to je možné, ale v této chvíli neuvažujeme o tom, že bychom vydávali nějaké obecné pokyny o výkladu nebo o použití článku 36. Děkuji, říká paní předsedající. Můžeme se podívat na druhou otázku. Jedná se o čitelnost eh, písma na etiketách potravin. Takže dávám slovo komisi. Děkuji za slovo. Tato otázka upozorňuje na téma, které bylo velice široce projednáváno. Jedná se o čitelnost eh, etiket. Ehm, velice eh, podrobně jsme o tom hovořili se spoluzákonodárci, když jsme schvalovali tuto legislativu. Po širokých a mnohých diskusích bylo e, dohodnuto, že ta informace musí být čitelná, musí být jasná, o tom nikdo nepochopoval a rozhodnutí, bylo zde rozhodnutí, že ta e, čitelnost bude definována za prvé bude tam velikost písma, umístění toho mm, názvu a také i e, tam bylo vlastně i obecně pojednání o mm, těch povinných informacích. A víte, že bylo stanoveno minimální velikost písma, přitom tam ještě byla výjimka pro nějaká malá balení nebo pro malé produkty. Tento, jak se ukazuje, ale v praxi není vždy možné zaručit vidět, eh, čitelnost těch eh, etiket, zejména na těch, na těch drobných malých balíčcích. Eh, Také je tam někdy problém s tím, když se výrobce snaží dát tam ty informace v několika jazycích. Otázka je, zda by komise mohla navrhnout, aby místo těch informací na etiketě byly ty informace mm, napsány na nějakém jiném místě. Podle nařízení, které se nyní používá, musíme říci, že ty povinně Ehm, zveřejňovatelné informace musí být přímo na tom obalu, anebo na určitém, nebo musí být k němu připevněny. To je to stávající pravidlo. Takže žádná jiná alternativní možnost neodpovídá legislativě. Není s ní v souladu. Je možné pouze ty informace napsat ještě někam jinam navíc k tomu, že jsou napsány přímo na obalu. Mm, můžeme se nad tím zamyslet. Chtěla bych vám ještě připomenout, že i to samotné nařízení hovoří o tom, že je možné mm, zamyslet se nad tím, nebo využít ještě takzvané alternativní způsoby poskytování informací. Takže museli by zde být dvě fáze. Za prvé, komise se, by se musela rozhodnout v rámci delegovaného aktu, jaké by, jaká by byla kritéria, a za druhé by tam pak musel být eh, prováděcí akt. Takže ten, je, je to možné, ale vyžadovalo by to změnu stávajících pravidel, protože podle stávajících pravidel toto není možné. Děkuji, eh, říká paní předseda paní, nebo pan Tolič se k tomu nechce vyjádřit? Protože pan Tolič položil tento dotaz, proto se na něho obracím jako na prvního. A děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit chorvatsky. Hmm. já jsem položil dotaz, ten byl zodpovězen, nemám už k němu, co bych dodal. Hovořil jsem o tom, že bychom měli eh, přemýšlet ještě o nějakých dodatečných způsobech, eh, jak tu informaci hm, ještě hm, vydat. Bylo řečeno, že je, to možné, že je to možné, že je možné, aby kromě té informace na obalu byla ta informace ještě jaksi extra um, někde jinde, aby to informovala spotřebitele o původu nebo provenienci produktu. Děkuji pěkně. Dovolte, abych připojila otázku, která s tématem souvisí. Nařízení předpokládá, že komise musí učinit podrobná opatření ohledně kritérií pro označování bez eh, časové lhuty. Žádná lhuta tady není. Rád bych se za úplně komise, zda komise eh, chce eh, stanovit nějaká kritéria pro čitelnost informací, například pokud jde o kontrast, velikost písma, rozteče mezi písmeny, všechno, co může přispět k lepší čitelnosti. rád bych eh, připomněla, že čitelnost eh, mm, byla považována za nedefinovatelnou jako takovou. Eh, už, ta téma, už to téma bylo projednáváno v rámci trialogu. Otázka tedy, zda komise uvažuje o dalším stanovování kritérií čitelnosti. Děkuji. Ještě někdo? a komise. Děkuji. Paní Somr eh, položila obecní otá- obecnou otázku, jak mm, budeme sledovat eh, aplikaci těch povinností. Ano, samozřejmě. To by se mělo spadat na začátku. Musím říct, že není žádný termín zde. Komise to, to neřeší jako prioritu Mm, nechce tedy přijímat prioritně doplňková eh, pravidla o způsobilosti. Víme, že během diskuzí eh, jsme uznali, že mm, to nezávisí tolik na velikosti těch fontů a Evropský parlament předložil k tomu pozměňovací návrh a chtěli tam zahrnout tu eh, definici toho, co je čitelné, co se dá číst. A my jsme tedy zachovali velikost fontu, to tam je specifikováno, plus definici toho, co je čitelné, čitelnosti, včetně dalších kritérií a faktorů. A v praxi to znamená, že i když e, ta etiketa splňuje ten minimální fond, tu velikost, tak neznamená to nutně, že splňuje ten požadavek, že to je čitelné, poněvadž ti inspektoři musí také vzít do úvahy další kritéria. Třeba když máme etiketu, která respektuje minimální velikost písma, fontu, ale e, ale ta e, barva těch písmen a toho podkladu neumožňuje čitelnost, tak e, potom to nesplňuje definici a tudíž příslušné orgány mohou dospět k závěru, že to není čitelné. Je pravda, že zatím jsme nešli tak daleko a nedefinovali jsme velikost mezi, mezi prostor, tedy mezer mezi těmi písmeny, a, ale myslíme si, že tady jsou prostředky, abychom zajistili, že eh, ti, že průmysl bude poskytovat čitelné etikety a že budeme moci trestat ty praktiky, které nejsou v souladu s požadavkem čitelnosti etiket ale také si myslíme, že by mělo smysl, abychom hodnotili, vyhodnocovali, jak stávající pravidla zajišťují čitelnost a abychom e, potom přijali další následná pravidla, ale potřebujeme určitý čas, aby nejprve, abychom učinili zkušenosti se stávajícími pravidly ale víme, že eh, je třeba potom zavést právní hm, závazky, ale není to zatím priorita. Teď přejdeme ke eh, třetímu tématu, to jsou ty přísady a eh, nanomateriály a označování, tedy součástí. Máme zde tři otázky, první za prvé komise. Ano, děkuji. No, ty tři otázky ty všechny se týkají v podstatě eh, auditů, které byly provedeny ve Francii, v Řecku, v Litvě a v Portugalsku ve čtyřech státech v roce 2017 a týká se to označování potravin. Zde je pravda, že zpráva, která se týká kontrol z Francie, tak také mm, se týká zjištění eh, jak se označují nanomateriály. Další tři země, ty zprávy tedy z těchto zemí, tam není nic obsaženo, co se týká eh, dodržování pravidel označování nano přísad, nanomateriálu. Musím říci, že způsob, jak byly provedeny tyto kontroly, tak určitě platí, že zde byl jasný cíl té e, kontroly, to znamená zkontrolovat e, soulad s nařízením o označování potravin, ale e, rozsah těch auditů byl velice široký, proto my, komise, spolu s příslušnými kontrolními orgány EU, tak jsme se zaměřili na některé aspekty tohoto nařízení. Pamatuji si, že to byly alergeny především, a potom eh, tedy datum eh, eh, a země původu a nutriční hodnoty a datum expirace. Takže ten fakt, že zde máme informace o nanomateriálech té francouzské zprávě. To znamená, že to bylo z iniciativy Francie, ta s tím přišla z vlastní iniciativy v kontextu projektu, který tehdy ve Francii probíhal. Nyní hodláme provést také nové kontroly, audity v roce 2018, opět ve čtyřech státech. A tyto tak zde bude možnost, aby komise pokud to bude vhodné, aby se zaměřila na některé velice specifické pasáže toho nařízení, abychom také i zdůraznili tam tu otázku, jak jsou uváděny na etiketách nanopřísady, nanomateriály. Dále nějaké otázky zde jsou? Ne, děkuji. Takže můžeme přejít dalšímu tématu, což je země původu místo původu. Zde máme několik otázek, takže jsou čtyři celkem konkrétně. A nejprve tedy k otázkám se vyjádřete a potom třeba budou doplňující otázky z pléna. Dobře, děkuji. Takže první dvě otázky od paní Somer a od pana Pauličiho. Ty se týkají stavu, jak je to s, s prováděcím aktem, který se týká dobrovolného označování původu a či také velice správně eh, propojuje toto eh, s novými národními pravidly označování původu. Komise nyní je ve fázi finalizace eh, našich interních diskuzí, které byly velice dlouhé a dlouze jsme ji diskutovali se členskými státy a poté jsme i e, konsultovali se dalšími odděleními v komisi a nyní doufejme, že jsme již dospěli k dohodě, což znamená, že velice záhy bude předložen návrh, který bude zveřejněn, bude se týkat, bude zveřejněn na portálu Better Regulation. To je další konzultační krok v souladu s pravidly Better Regulation a také i i budeme, uvědomíme VTO a naše obchodní partnery a poté předložíme toto členským státům v stálem výboru. A doufejme, že dostaneme kvalifikovanou většinu. Podle našeho plánu a vzhledem k různým krokům, které je třeba podniknout, tak doufáme, že toto prováděcí nařízení bude přijato v první polovině 2018 za předpokladu, že dostaneme kvalifikovanou většinu. Takže označování původu. Možná zareaguju na všechny otázky, ano. Takže potom tady máme také otázku od pana Kaputa a paní Jatenmaky. A to je otázka týkající se e, rezoluce Evropského parlamentu přijatého v roce 2016, kde apelujete na prodloužení e, povinného označování původu, aby mm, se to týkalo i jiných výrobků. Zde bych chtěla, e, zde se ptáte, co komise udělala s tímto usnesením. Jenom připomenu tu práci, kterou komise doposud prováděla v oblasti označování původu. Přijali jsme různé zprávy, které mm, jsou požadovány nařízením, například proveditelnost toho e, zavést povinné označování země původu či místa původu pro některé kategorie potravin. A potom i jsme pokryly tam ty přísady maso, masného původu, mléčného původu či ingredience, které představují více než 50% v té potravině, tak je třeba to uvádět. Takže eh, jste, eh, takže hm, to komise teď na tom teď pracuje. Všechny ty tři zprávy, které jsme přijali, tak nám ukazují, že to jsme několikrát opakovali, že povinné označování u různých výrobků je spojeno nebo vede eh, k tomu, že to má obrovský dopad. Může to mít obrovský dopad, eh, který může znamenat velké administrativní břemeno a může to ovlivnit konkurenceschopnost evropského průmyslu a potažmo obchod. Takže komise, a to jsme již i eh, poskytli v naší odpovědi na Evropský na rezoluci parlamentu, tak my opakujeme to, že dáváme přednost dobrovolnému označování na evropské úrovni, což umožní spotřebitelům zvolit si výrobky se specifickým původem, pokud budou chtít, a, a zároveň nepo, nepoškodíme konkurenceschopnost našeho průmyslu. Také bych ráda, abyste věděli, že Francie, Itálie, Litva, Finsko, Řecko, Portugalsko a Španělsko již přijali a implementují to, co nazývají experimentální národní projekty v této oblasti, to znamená zavedli povinné označování, především u mléka a masa, přísad z mléka a masa a zavázali se, že předloží komisi, a to do konce období e, těchto e, experimentů, předloží zprávu o tom, jak toto funguje a jaký to má dopad na vnitřní trh. Na základě těchto nových údajů a podkladů, které jenom doplní naše zjištění, tak i samozřejmě v kombinaci se zjištěními, která máme z těch kontrol, které jsme provedli a provádí se v členských státech, tak komise dále vyhodnotí, zda je zde třeba eh, mm, mm, přijmout nějakou politiku na evropské úrovni. A potom poslední otázka označování původu, která je spíše specifická, a to je otázka paní Tolika, a ta se týká označování země původu u homogenních e, látek e, u výrobků, které vznikly kvůli tomu, že se smíchaly dva identické či více identických výrobků různého původu. Zde chci objasnit toto. Eh, podle nařízení o označování potravin, tak je třeba poskytovat informace o původu vždy, pokud by mohlo dojít k zavádění, eh, k, eh, k uvádění v omyl spotřebitele. A to se týká pro všechny potraviny, ať jsou homogenní, tedy z homogenních přísad nebo z heterogenních přísad. Nařízení o označování potravin vlastně poprvé zde teď v této potravinářské legislativě stanoví, že země původu potraviny se určuje podle eh, celních pravidel EU. To znamená, že u potravin, jejichž výroba zahrnuje více než jednu zemi, tak země původu je tou zemí, kde došlo k poslednímu podstatnému zpracování potraviny. Komise definovala určitá kritéria a zde na to máme delegované nařízení eh, eh, podle ustanovení Evropského celního kodexu, podle kterého se vyhodnocuje, co se považuje za poslední podstatné zpracování pro účely určení místa původu potraviny. Takže zda ta informace o původu se poskytne podle těchto kritérií a zdáli je to zavádějící nebo ne, opět to se vyhodnocuje ad hoc, případ od případu, s ohledem na veškeré různé fáze zpracování potraviny, výroby. Některé potraviny, a tady mám, mám ty příklady v otázce jako olivový olej nebo med, tak eh, ty jsou upraveny specifickými předpisy agri. Ehm, a podle toho se označuje země původu. A to především u olivového oleje, pokud existují různé země, které do toho vstupovaly, tak to označení může být takové, že to je EU, je to z EU, výrobek z EU, jinak by bylo třeba tam uvést všechny ty země. Stejně to platí u medu med také. Zde je ta možnost, pokud nejde o jednu zemi původu, ze které je, tak zde to nařízení dává tu flexibilní možnost uvést tam, že to je z EU nebo není. Ale smíchat med z Řecka, z Itálie a podle procenta stali ten řecký původ je třeba 70% a Eh, potom ten výrobce by ignoroval, by se rozhodl ignorovat tu italskou část, tak to není v souladu s nařízením, to je porušení. Takže buď všechny země je třeba tam uvést, a je zde ta legislativa dává tu flexibilitu, že se tam uvede, že to je výrobek z EU, anebo ne z EU. A pokud je tam více států, tak se tam musí uvést všechny, jinak by to bylo zavádějící. Komise nehodlá přijmout žádné doplňující opatření, poněvadž se domníváme, že stávající pravidla řeší problémy zmíněné v otázce paní Kyně. Děkuji. Jsou prosím komentáře k tomuto poslednímu vystoupení? Ne? Takže děkuji za vaše odpovědi. Dostáváme se k doplňujícím způsobům prezentace dobrovolné informace na potravinách. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji pěkně. To je otázka pana Pavlučeho a pana Stajese. Všechny se týkají aktuálního stavu souvisejícího se zprávou, kterou komise musí přijmout do roku 2017 o doplňujících způsobech informování o, o živinách. Takže odpovím na tyto otázky souhrně. Nejprve objasním, zda bude komise zkoumat Nutriscore, toto schéma, které přijala Francie a tak dále. Ráda bych jasně řekla, že v současné situaci jedinými schématy, která jsou přijata, existují a fungují na trhu a která lze kvalifikovat jako doplňující způsoby informace o živinách podle článku 35 je semafor Spojeného království a to slavné schéma GDA, které je již součástí legislace. Zde se jedná o doplňující formy prezentace a vyjádření tedy toho prohlášení o živinách. V současnosti jsou ve vývoji další způsoby, další schémata. Je to například francouzské schéma Nutriscore, které však komise nepovažuje za schéma podle článku 35. Nicméně považujeme to za způsob eh, podávání dodatečné informace na dobrovolném základě. Dále existuje schéma, které se v současné době řeší v rámci šesti nadnárodních společností ale zatím nebylo přijato. Na trhu rovněž najdeme další schémata. Sledují stejný cíl poskytnout snadno dostupnou informaci srozumitelnou konzumentům složení eh, potravinového přípravku z hlediska živin. Vůbec eh, informace o charakteru toho produktu. Je to severské schéma Kihout. Nicméně přísně vzato není to schéma ani jedno, které by eh, se týkalo článku 35. To spadá do nařízení o ochraně zdraví. Komise je toho názoru, že pokud by, se měly poskyto, pokud by měla být poskytnuta komplexní zpráva obsahující nějakou smysluplnou analýzu dopadu těchto schémat, tak ta zpráva by měla jít nad rámec těch schémat, která jsou v současnosti na trhu. Měla by zkoumat i další schémata, jako například francouzský Nutriscore anebo severský Kihold. Dále bych také připomněla, že například u toho semaforu Spojené království probíhá řízení o porušení předpisů na základě řady snížností, které byly předloženy. A toto řízení ještě probíhá. Znamená to, že dokud toto řízení běží, tak bude pro komise velice těžké, aby podala zprávu o dopadu tohoto schématu. A proto jsme se rozhodli odsunout přijetí této zprávy a to na konec roku 2018 v naději, že budeme mít více informací a bude nám známo více prvků o dopadech na stávající, stávající schémata. Komise požádalo společné výzkumné centrum, aby přeskoumalo eh, eh, přínos pro veřejnost různých schémat eh, poskytování informací o živinách. Tím budeme mít možnost vzít v úvahu i tyto věci při finalizaci zprávy. Přehodnocuje se nařízení o zdravotních stížnostech a A také budeme zkoumat další možnosti podávat informací o složení. Je teď tedy předčasné, abych podávala jakékoliv eh, informace o závěrech této zprávy. Až ta práce bude hotová, tak teprve poté budeme schopni učinit závěr, jestli tady je nějaká potřeba harmonizace. Harmonizace kritérií, kritérií na úrovni EU. Myslím si, že e, sem patří také otázka o článku 36.3. nařízení, podle kterého komise musí přijmout eh, akt přenesené v pravomoci o dodatečných dobrovolných informacích. O co tady jde? Je to článek 36.3 nařízení o informacích o potravinách. Požaduje komise přijmout při, uh, prováděcí akt. Týká se to potravin pro vegetariány a vegany a také referenčního příjmu potravin s konkrétními skupinami obyvatel. Otázka tady je, jestli komise má v úmyslu přijmout další aktiv přenesené pravomoci pro přijímání dalších harmonizovaných kritérií pro dobrovolné informace. Odpovězím takto. Nemáme v úmyslu něco takového činit, což samozřejmě nevylučuje, že pokud se objeví potřeba, tak bychom tomu přistoupili. Ovšem v této fázi si nejsme vědomi potřeby přijímat takováto pravidla a dodávat vlastně další témata k tomu tématu dobrovolných informací podle článku 36.3. Thank you very much. Comments on this one? Děkuji. Jsou k tomu komentáře? Paní Zomra. Mě udivuje, že komise není toho názoru, že ty stále se více objevující uh, systémy označování na národní úrovni uh, narušují vnitřní trh. Nedomníváte se, že sektor uh, eh, poktervy, který vlastně se stává z více než 20 malých a středních podniků, jak poskytnout těmto malým a středním podnikům jistotu a jak umožnit exporty, když komise uvádí, ano, ať už je tato, ten Nutriscope eh, ve Francii a další schémata eh, nespadají do článku 35. V reálu jsou to vlastně eh, jaksi vnucené systémy, které fungují na té národní úrovni. Já si myslím, že to skutečně narušuje vnitřní trh a e, smyslem celého nařízení bylo sjednotit e, povinné označování právě proto, aby vnitřní trh mohl lépe fungovat v této oblasti. A především bych ráda věděla, jestli komise staví na nějakých vědeckých základech, když bude při ověřování těch národních e, informačních systémech a nebo komise pouze řekne, a tady to není v souvislosti s článkem 35, proto není potřeba se zabývat žádnými vědeckými podklady, základy. Může říct, že se mnohdy nejedná vůbec o informace o spotřebitele, tak jak jsme to měli na mysli, když jsme schvalovali toto nařízení. Eh, Paní Děkuji. Já bych ráda ještě upřesnila, že komise by byla bývala udělala hodnocení, zda je to přiměřené, zda to odpovídá pravidlům vnitřního trhu a tak dále ať už je to podle článku 36 nebo 35. Protože i kdyby to bylo podle článku 36, tak tam došlo k tomu, že to opatření bylo řádně oznámeno, byla tam ta správná, ten správný postup notifikace. A jsou tam do toho zapojeny i další části komise, zejména GŘ grou. Těmi v tom mají vůdčí úlohu, v tom posuzování. A pak eh, do toho byly zapojeny další útvary, například právní služba a tak dále. Článek 35 hovoří o těch, nebo ta schémata podle článku 35. Nařízení dává možnost, aby členský stát mohl schválit nějaké vnitrostátní schéma, ta možnost existuje. Takže je tam jasno, jasně řečeno, že členský stát může přijmout takové, takové, takové vnitrostátní schéma, ale pak nesmí to být diskriminační, nesmí to mít dopad na volný pohyb eh, zboží, musí to vycházet ze vědeckých poznatků a tak dále. Je pravda, že komise eh, nepřeskoumávala ta kritéria podle článku 35, protože bychom provedli posouzení mimo článku 35, ale zamýšleli bychom se na tom, zda je to opatření na místě, zda je proporční a zároveň bychom se dívali na to, zda by byla zapotřebí ještě nějaká další opatření a samozřejmě bychom zcela jistě se dívali i, jak je to s, tou, s tím vědeckým podkladem. Například Francie nám poskytla mnoho různých eh, vědeckých eh, přeskumů a různých studií aby nám dokázala, že toto opatření funguje. A my, když jsme také stanovovali různá kritéria v kodexu, tak jsme zkoumali, zda to vychází z vědeckých poznatků. Francie také ustanovila speciální výbor, takovou řídící skupinu, v níž byly zastoupeny různé subjekty, různí odborníci, různě zúčastněné strany a i komise se zúčastnila. Eh, asi dva, dvakrát nebo třikrát jsme se zúčastnili schůzky této skupiny jako pozorovatelé. Rovněž jsme se účastnili připomínkového řízení, eh, vznesli jsme připomínky k té první verzi a žádali jsme o určité změny, aby bylo jasné, že to opatření není povinné, že Francie nemůže stanovit jako povinnost pro potravinářský průmysl, aby označovalo potraviny tímto způsobem. Také jsme řekli, že tam nemohou být sankce pro potravinářské podniky a že musí být zaručeno to, že ten potravinářský podnik se může svobodně rozhodnout pro toto schéma, ale že nebude nucen k tomu, aby to schéma používal. Děkuji. Nyní ještě paní Zomne. No, Dovolte ještě doplňující otázku k těm vegetariánským a veganským potravinám. Pochopila jsem komisi správně v tom, že tady nepovažuje za nutnou žádnou akci. Není komise snad toho názoru, že by bylo potřeba tyto potraviny definovat tak, aby bylo jasné, aby spotřebitelé, kteří uh, tyto potraviny chtějí kupovat, skutečně věděli, že kupují vegetariánské, respektive veganské potraviny? OK. Dobře, říká paní předsedkyně. Takže jaká je odpověď? Já bych chtěla upřesnit, že ve své odpovědi jsem se nevyjadřovala k té konkrétní otázce o, těch, o tom označování potravin pro vegetariány nebo pro vegany. Já jsem jenom říkala to, že komise se nedomnívá, že zapotřebí k tomu seznamu v článku 35.3 ještě dodávat další témata, protože Teď tam musí být e, pravidla pro ty alergeny, pro vegany. A pravidla pro informace, které se týkají specifické skupiny spotřebitelů. Ale myslíme si, že tedy do toho seznamu už nic dalšího dodávat nemusíme. Ale paní předsedkyně, pokud byste mi dovolila, tak já bych se ještě ráda vyjádřila k otázce pana Turmese eh, a vyjádřila bych se konkrétně k tomu označování pro vegetariány a vegany nebo vegetariány. Takže ano, říkala jsem, že existuje právní povinnost, o tom není pochyb. Není tam žádná lhůta, Komise se zatím zaměřovala pouze na prioritní věci. Já také teď musím říct, že máme dost eh, takových um, personálních omezení, takže zatím ještě ani jsme neměli k dispozici všechny údaje, které bychom potřebovali k tomu, abychom přeskoumali, jak je to opatření uplatňováno. Takže, jak to tedy vypadá? E, označení toho, že potravina je pro vegetariány nebo pro vegany, musí tam být splněny ty obecné podmínky, které možná nejsou dostatečně přesné, ale je tam tedy ta informace, že ta informace musí být jasná, nesmí být víceznačná, nesmí být matoucí a nesmí být zavádějící. Nedávno také byl vydán Evropským eh, soudním dvorem rozsudek v případě, který se nazýval TOFU. Jednalo se o eh, označování vyhrazená pro určité mlékárenské výrobky. Takže například za třeba můžeme používat název sojové mléko to není nějaký speciální problém. Dostáváme podobné otázky, ale tato judikatura také nabízí užitečné pokyny pro členské státy, aby dokázali lépe říci, zda ten termín vegetariánský nebo pro vegetariány je nebo není zavádějící. Ale víme, že je poptávka proto, aby zde byla specifická pravidla pro potraviny pro vegetariány. Takže uvidíme, pokud se zlepší naše možnosti v komisi, naše personální možnosti, nebo naše možnosti, pokud budeme mít k dispozici více prostředků, tak zcela jistě budeme také eh, se zaměříme na tuto povinnost. Dobře, takže teď nám ještě zbývá otázka, která se týká výjimek. Mhm. Mhm. Takže jedná se o výjimku, na kterou se ptá paní Susan Melio. Týká se to výjimky, která je nyní poskytována pro označování alkoholických nápojů a záleží to, eh, nebo týká se to tedy informací o jejich nutriční výživě a složek. Otázka byla, co komise plánuje a co komise hodlá činit. V březnu 2018 bude k dispozici zpráva a budeme mít také k dispozici návrhy průmyslu o různých seberegulačních eh, opatřeních. Už jsme vedli velice eh, zajímavou a užitečnou výměnu názoru, kterou zorganizovala paní Zamr před několika týdny. Byly tam zastoupeny různé zúčastněné sektory a na té schůzce jsme se věnovali mnoha otázkám souvisejícím s touto věcí. Zatím máme pocit, že toto odvětví na tom pracuje, že se snaží nalézt nějaká řešení, snaží se přijít s návrhy, byť jsou tam různé problémy a je tam mnoho otazníků. Tento sektor má také určit, té specifické rysy, které si myslíme je možné ošetřit v některých případech v rámci stávající legislativy. Takže co s tím budeme dělat? Zpráva komise říká, že pokud eh, komise nebude považovat tu situaci za mm, uspokojivou, takže provedeme eh, hodnocení, posouzení situace také uvidíme, s čím přijde průmysl, pokud to jejich řešení bude uspokojivé. Eh, bylo by nejlépe vyhnout se nějakým povinným pravidlům. Takže, co budeme dělat? Za prvé, podíváme se na návrh tohoto odvětví. Pak budeme přemýšlet nad tím, do jaké míry je to odvětví mm, motivováno tato opatření zavádět. Pak budeme ještě vést eh, další diskuse, nejenom se zástupci tohoto odvětví, ale i s dalšími zúčastněnými stranami a budeme hovořit o tom, zda to bude zapotřebí nějak upravit. Takže není to tak, že zástupci odvětví 1. března položí na stůl návrhy a komise řekne ano, ano, my jsme s tím spokojeni. Tak to není, budou následovat další diskuse, bude to vše probíhat velice transparentním způsobem a povedeme konzultace se všemi zúčastněnými stranami. Děkuji. Takže pokud už této věci nejsou žádné další otázky, nebo ještě přece jenom bez mikrofonu, bohužel. Chcete ještě mít dodatečný dotaz? Hmm. Dobře, takže můžeme to nechat na, pot, na potom, až dokončíme ty otázky. Posledním bodem jsou e, různé Eh, otázky na, různé, mm, na různá pravidla, která se týkají různých dalších bodů. Ano, takže to je taková obecná otázka, která připomíná komisi její právní závazky, její povinnosti. Týká se to nejrůznějších věcí. Zejména je tam povinnost komise schválit pravidla, která se týkají toho, že je třeba zapotřebí definovat velikost porce, dále další kritéria pro čitelnost, definice toho, kdo je to vegetarián, kdo je to vegan a také jak to bude s těmi referenčními hodnotami pro specifické skupiny spotřebitelů, třeba pro děti. Takže já už trochu zopakuju, co jsem říkala. My jsme si vědomi našich povinností, nějak je nespochybňujeme, pracujeme ze všech sil, abychom mm, se zaměřili na ty priority. A jak už jsem říkala, máme v současnosti určité překážky, nedostatek zdrojů a také jsme docela přetížení. Ehm, je to tím, že teď nám teď nastal velký příval práce, souvisí to také s tou notifikační procedurou, která se týká označování původu. To teď zaměstnává několik osob ehm, v našich útvarech. Vyžaduje si to ještě další řešení. Co se týče vegetariánů a veganů, tam si myslím, že jsem zodpověděla dotaz. Co se týče velikosti porcí, nebo velikosti porce, tak e, opět mohu říci, že jsme to konzultovali s potravinářským průmyslem. E, oni se v některých případech snažili definovat e, porci, provést tu definici jedné porce, my si myslíme, že je dobré, aby toto odvětví na tom začalo pracovat, aby bralo v úvahu, jaké jsou, nebo by vůbec mm, schromáštilo údaje o tom, jaké jsou třeba obvyklé porce a tak dále, a aby se vytvořila určitá, určitá, určitý základ pro další práci komise. Je to pro komisi obtížné, bude to obtížný úkol. Navíc průmysl v tom nemá, eh, pardon, takže uvítáme jakékoliv návrhy ze strany odvětví. Pak ještě od, um, referenční hodnoty, které se týkají zvláštních spotřebitelských skupin, například dětí. Vím, že opět zde máme povinnost, nebo že zde povinnost pro, potravi, pro potravinářský podnik je možné, aby také uváděl na obalu referenční hodnoty, pro specifické spotřebitelské skupiny, pokud to umožňuje vnitrostátní legislativa. Jde tam o to, že na tyto referenční hodnoty jsou zapotřebí vědecké podklady a EFSA zatím ještě nedokončila své stanovisko, které se týká těch doporučených eh, příjmových hodnot u všech, eh, pro všechny živiny. Takže komise nejprve aktualizuje referenční hodnoty pro obecnou populaci a ty referenční hodnoty pro kojence a pro malé děti, které jsou zatím regulovány nařízením 609 z roku 2011 pro specifické skupiny spotřebitelů. Tímto způsobem budeme postupovat. A jakmile bude dokončena ta vědecká část této práce, tak postupně a po dokončení referenčních hodnot pro obecnou populaci přistoupíme i k těmto věcem. Týká se to tedy práce na těch mikroživinách. Děkuji nyní paní Zomre. Děkuji. Dovolte ještě otázku k těm velikostem porcí. Komise ví, že se na to ptám opětovně. Proč se komise nezabývá s tím stanovením velikostí porcí. Já jsem se v posledních letech několikrát eh, setkala s odpovědí, že se s tím komise nebude zabývat, protože s tím nechce zabývat. Tuto odpověď jsem dostala z generálního ředitelství a to několikrát za poslední léta. Připomínám, že toto nařízení funguje již 6 eh, let, vstoupilo v platnost v listopadu 2011. Nyní nastala situace, že šest největších potravinářských podniků plánuje systém označování právě na základě velikostí porcí, které se sami vymysleli. Ptám se, když to dospělo až tak daleko, a to nesouvisí vůbec s tím, že odvětví se zabývá tím, jak stanovovat velikosti porce, pokud jde o naše nařízení a jeho zadání těch eh, šest eh, globálních hráčů eh, si dokáže vypočítat velikosti porcí a pravděpodobně ty porce nebudou odhadovány realisticky a tomu je potřeba se vyhnout. Proto se ptám, jestli komise neuvažuje o tom, že by těch porce stanovovala. Mělo by se to nyní stát pro komisi prioritou aby maximálně rychle stanovila velikosti porcí. Vím, že to je rozsáhlá práce a také vím, že komise eh, se možná, možná potýká s nedostatkem eh, lidských zdrojů, ale nechápu, eh, proč bychom to měli nadále přecházet s, s tím, že se o to postará potravářské odvětví. Odvětví jako takové nebo jeho určité části pravděpodobně eh, jsou schopné využívat či zneužívat eh, těch mezer nařízení, které existují. Uh, react? děkuji, chcete na to zareagovat? Ne, ještě paní Kadenbach. Moje otázka jde trochu jiným směrem. Každopádně v poslední době jsme se věnovali dvěma problémovým okruhům jsou to recepty a změny receptů. A o tom, zda tady bude povinnost nebo nebude povinnost označovat. Na co se konkrétně ptám? Na vnitřním trhu máme produkty, které vypadají na pohled stejně, ale pokud se na ně podíváme blíže, tak mají jiné složení. Ty údaje jsou pro spotřebitele ne vždycky je hned rozpoznatelné. Výrobci argumentují tím, že na základě nejrůznějších eh, existence nejrůznějších regionů, kde se potraviny vyrábějí, vyrábějí, jsou různé recepty. Je nyní možné, aby bylo možné si na produktu přečíst, jestli se jedná o eh, produkci pro nějaký eh, Eh, prosazovaný trh, dejme tomu na trh v Rakousku nebo na protežovaný trh v Maďarsku. A druhá otázka podobného ražení. Od konce kvot na trh na, na cukr máme obavy, že se budou eh, vyrábět produkty eh, jinak, pokud je o izoglukózu a spotřebitel bude snad mít eh, muset u každého produktu, kde by mohla být obsažena izoglukoza, mít možnost se to dozvědět. Tak to uvažuje se o tom, že by se to takto dělalo, pokud by eh, nějaký významný um, komponent té receptury, která je již používána pro produkty na trhu, je by se, jestli by se tam něco měnilo, jestli by tady existovala povinnost označit ten výrobek za, za tady situace, kdy ten recept se změnil. Eh, No já se obávám, že zatím podle těch stávajících pravidel žádná taková povinnost není. E, povinnost informovat o tom, že došlo ke změně receptury, takže jsou tam jenom ty informace, které jsou povinné, čili seznam složek. Takže žádat po výrobcích potravin, aby tam dali nějakou informaci, že došlo ke změně receptury, že to je nová receptura, to by vyžadovalo nové pravidlo. To by vyžadovala nové ustanovení v legislativě. Dochází k tomu, eh, říkají, nebo tedy, pardon, někdy to dělají sami výrobci dobrovolně, eh, týká se to třeba alergenů, protože také jsme o tom eh, hovořili třeba s pacienty, s alergiky, kteří žádali o něco takového. Takže je to takové nové téma, o kterém bychom se možná mohli bavit poté, co vyhodnotíme účinnost stávajících pravidel o označování a myslím si, že spíš se to týká toho nějakého budoucího rámce, ale zatím tam taková povinnost není. Děkuji. A tím můžeme završit dnešní jednání. Ještě paní Somers? Já jsem nedostal odpověď. Nechala bych se ráda potvrdit ze strany komise, že to nepovažuje za prioritu stanovovat velikosti porcí z toho důvodu, že největší výrobci, šest těch největších potravinářských podniků si nyní vymýšlejí vlastní velikosti porce na základě toho, že chtějí zavést vlastní systém označování. Ptám se, jestli komise není toho názoru, že to je taková poměrně uh, vychytralá metoda eh, matení spotřebitelů. Chtěla bych jednoznačné stanovisko komise. Je komise toho názoru, že stanování velikostí porcí je, není důležité a že se tím komise nebude zabývat. O čemž jsem byla několikrát uh, jaksi informována. Od té doby, co je to nařízení v platnosti, tak mi opakovaně bylo řečeno. Tomu tak, was ready. Ano, já k tomu také chci něco říct. Ano, je pravda, že jsme to říkali. Já chci, nechci s vámi nesouhlasit. Chci si, že na trhu dochází k novému vývoji, jsou tam, je tam také nová tato iniciativa na tom trhu a my zatím ještě nevíme, zda ta iniciativa opravdu k něčemu povede. Zatím je to tak, že pokud vím, tak o tom schématu zatím ti výrobci pouze diskutují, vůbec ještě není jisté, že to schéma přijmou, že ho začnou používat. Eh, víme, že tam chtějí použít tu myšlenku jedné porce, což je něco, co někteří zúčastnění nejsou příliš ochotni eh, přijmout, například spotřebitelé. Komise k tomu zatím ještě nedala své oficiální stanovisko, ale rovněž eh, položila různé dotazy, například jak to bude eh, s využíváním tedy toho konceptu těch porcí pro účely informace. Já vím, že to, že to je něco, co musíme brát v úvahu, je to také právní povinnost. Nechci říkat, že se tím nebudeme zabývat. Všechno, co je psáno v tom nařízení, je nutné, je zapotřebí. Nejsme zde od toho, abychom říkali, že něco není nutné, ale jsou tam stanovovány určité priority a ty tímto způsobem pracujeme. Stanovujeme si priority. De- definujeme si priority, stanovíme si termíny, do nichž komise musí nějakým způsobem reagovat, musí tam mít eh, ustanovené postupy, musí tam být transparentnost, um, musí tam být také přístup eh, k informacím. Takže to je taková rutinní práce komise, kterou plníme svou právní povinnost. Snažíme se eh, ze všech sil věnovat se věcem. Určitě si to poznamenám, protože to, co říkala paní Somr, to je naprosto legitimní komentář a jistě to předám také eh, výše v rámci generálního ředitelství Santé a v rámci komise. To předám výše. Děkuji pěkně. Pokud mohu, dovolte ještě do, dodatečnou otázku, která nebyla v tom katalogu otázek. Možná by na to otázka transferzoru, K tomu bylo provedeno předběžné posouzení dopadů a nyní bych se rád zeptal komise, jestli ještě v tomto legislativním období bude předkládat komise návrh, jak eh, zacházet s transverzory v potravinách, jak se budou stanovat mezní hodnoty. Protože v tom posouzení dopadu se o těch eh, hraničních eh, hodnotách nehovořilo. Otázka, jestli v rámci tohoto legislativního období můžeme čekat ještě nějaký návrh? Ano, takže děkuji. Posouzení dopadů právě probíhá. A my se domníváme, že je možné, aby komise připravila návrh do roku 2019 o těchto transmastných kyselinách. Takže během roku 2018 bychom rádi předložili návrh. V jaké bude formě zda to bude v rámci spolurozhodování nebo zda to bude prováděcí akt, to zatím ještě musíme projednávat, o tom ještě musíme diskutovat, ale myslím si, že je to proveditelné. A tak to zatím plánujeme svou práci, aby toto, během tohoto funkčního období komise vznikl návrh. Děkuji. Ještě další dotazy? Pokud ne, tak vám děkujeme a končí se dnešní jednání. Další schůze je 27. listopadu.